Meine Damen und Herren, wir nehmen unsere Beratungen von heute Morgen wieder auf und ich begrüße. Dámy a pánové, budeme pokračovat v naší schůzi. Chtěla bych tady zejména přivítat poprvé na našem výboru paní Tyson, komisařku pro sociální záležitosti. Vítáme vás tady, nebudeme vás nějak stresovat, nebojte se. Chtěla bych vám ještě říci, že tady máme rozdělení práce. Máme tady na, pro tyto otázky místo předsedkyně Martinu Dlabajovou. Potom tady ještě chci přivítat Ilianu Ivavonu, příslušnou členku Evropského účetního dvora, naší někdejší kolegyni. A také chci tady přivítat pana Kracha za komisi. Paní komisařko, já vám za okamžik dám slovo na úvodní prohlášení a těším se na další diskuzi. Prosím, máte slovo. Thank you, Chair. Uh, dear... Děkuji, paní předsedkyně, vážená paní předsedkyně, paní zpravodajko, vážení poslanci a zástupci účetního dvora, kolegové. Je mi potěšením se s vámi poprvé po svém jmenování do, na postkomisařky setkat. Eh, a to tedy nad tématem toho, jak hospodaříme v oblasti, kterou mám na starosti. Nejprve chci poděkovat paní Ivanová za eh, velice dobrou spolupráci a dobré kontakty, které se nám podařilo navázat. Já vím, jak moc jí záleží na zlepšení kvality investic do lidského kapitálu. A také si myslím, že je třeba co z mojí strany, co tedy nejvíce vytěžit z té jedinečné kombinace eh, obou zodpovědností, ať už jde o legislativní nebo finanční nástroje, které máme k dispozici a to je také tedy hlavní výzva mého portfolia. Já samozřejmě vím moc dobře, že sama eh, nic nedokážu, jsem ostatně bývalou poslankyní a proto si uvědomuji, jak důležité je úzce spolupracovat s parlamenty, s tímto výborem a Doufám, že se tedy mohu spolehnout na plnou spolupráci a dialog s vámi. Vážení kolegové, jak víte, stala jsem se zodpovědnou za oblast politiky, kde výdaje odpovídají regulatornímu rámci, ale nevždy jsou vidět okamžité výsledky. A z té výroční zprávy účetního dvora se dozvídáme stejný závěr. Je to evidentní. Je třeba nadále zlepšovat dodržování pravidel a v rámci regulatorního rámce 2014 až 2020 optimalizovat všechny nástroje, které máme k dispozici. Dovolte mi krátce pohovořit o těchto aspektech. Pokud jde o schodu, o dodržování, chci navázat eh, na významné úspěchy v oblasti politiky zaměstnanosti uplynulých let, což ostatně potvrdil i účetní dvůr. Nejprve budu spolupracovat s členskými státy na tom, abych se ujistila, že dochází ke správné implementaci stávajících pravidel a že správní a řídící systémy fungují dobře. Plně souhlasím s účetním dvorem, že je třeba zlepšit kontrolu především pravidelných výdajů a za tímto účelem komise vydává hlavní směry a pokyny a také poskytuje podporu členským státům. My jsme právě do, dopracovali rozsáhlé hlavní pokyny na nové programovací období, ve, kterém, ve kterých jsme se i poučili z minulosti. Pokud jde o data, podle kterých je eh, vypočítávána reziduální míra chybovosti, může vás komise eh, ujistit o tom, že byly provedeny všechny potřebné kontroly, abychom se ujistili, že data dodávaná národními orgány jsou úplná, spolehlivá a přesná. I když já věřím tedy v ducha partnerství a spolupráce, je pravda, že je třeba také mít k dispozici odrazující nástroje a nástroje korektivní povahy. A ráda Eh, bych se tedy držela stejných metod, které používali moji předchůdci, tedy pozastavení plateb a pozastavení běhu programu. A také budu používat finanční pokuty, tam bude je to třeba. A konečně období 2014-2020 nabízí skutečnou příležitost využít konceptu simplifikace já budu eh, s pracovníky našeho ředitelství podporovat ze všech sil v tom, aby hledali všechny možné metody a způsoby zjednodušení, a to i v oblasti nákladů. Tento přístup byl systematicky uplatňován i ve spolupráci s členskými státy na bázi partnerských dohod a operačních programů. Navíc komise nabízí potřebnou podporu národním orgánům při přípravě a implementaci nástroje zvaného Simplified Cost Options. My máme pro vás k dispozici kopie tohoto materiálu, tedy těchto nových hlavních směrů zaměřených na simplifikaci, kde tedy představujeme všechny nové možnosti, které nám nabízí nový právní rámec. A samozřejmě, i když je, mož, je ještě vždy co zlepšovat, je evidentní, že některé členské státy mají výrazně větší problémy v řádném nakládání s výdaje než jiné členské státy. A s těmito tedy členskými státy budu úzce spolupracovat, tak abychom skutečně dosahli v této věci pokroku. A nyní, paní předsedkyně, pojďme ke konkrétnímu výkonu. období 2007 až 2013 jsme měli potíže prokázat skutečný přínos našich investic. A to také díky tomu, že tedy rámec podávání zpráv nebyl dostatečně solidní proto, aby bylo možné komunikovat široce a řádně na úrovni členských států. Budeme tedy tomuto aspektu věnovat pozornost a mohu říci, že, Evrop, že tedy uděláme vše, co je třeba, abychom přesvědčili naše občany o tom, že výdaje z Evropského sociálního fondu výrazně přispěly ke zlepšení jejich situace. Skutečný objem výdajů je více než 10 miliard ročně a největší výzvou v rámci mého funkčního období je prokázat, pozitivní dopad těchto prostředků v praxi. Nový právní rámec k tomu nabízí potřebné stimuly, podmínky, programy jsou konkrétněji zaměřeny na jednotlivé cíly politik, je také možné měřit výkon podle eh, mezníku, milníku a to navíc tedy i včas prostřednictvím nových zpráv a nástrojů, které máme k dispozici. Ovšem, tohle všechno nebude fungovat, pokud se nezmění také mentalita. Pokud tedy to uvažování nezměníme ve smyslu zaměření nikoli na čísla, pokud je o výdaje, ale na konkrétní výsledky. A tady je tedy důležité, abychom se všichni naučili lépe, jak si prodat naše výsledky. Pokud jde o jednání kolem nových programů, je třeba zaměřit se na to, aby výdaje šly tam, kde jsou nejvíce potřeba. My se chceme nadále soustředovat na kvalitu implementace, a to kontinuálně. Chceme také využít met- novou metodu povinného sledování dopadu vynaložených výdajů, a to v reálném čase. Vážení poslanci, Dovolte mi uzavřít tím, eh, tímto prohlášením. Budeme se nadále držet politiky naprosto nulové tolerance vůči podvodům. Vím, že britští Toryové rádi popisují případy zneužití prostředků z Evropského sociálního fondu. Ačkoliv jde o výjimečné případy, takovéhle podvody vždy v očích veřejnosti spochybňují cíle a účinnost naší politiky soudržnosti. Já vás ale mohu ujistit, že ve spolupráci s OLAFem vyšetřujeme všechny případy potenciálních podvodů. E, když se teď podívám do budoucna, regulatorní rámec 2014-2020 e, vyžaduje od členských států i to, aby přeskoumali oblasti zranitelné vůči podvodům a přišli s účinnými nástroji, které tomu zabrání. A já ve svém funkčním období na to budu velmi pozorně dozírat. Zahájili jsme kampaň eh, aktivizace vůči tomuto tématu. Pořádáme semináře na téma rozpoznání podvodů. Máme také eh, nástroj zvaný Arachnet, který tedy umožňuje účinně zjišťovat podvody v rozsáhlém měřítku. Já vám tedy děkuji za pozornost a jsem připravena odpovědět na vaše otázky. Děkuji. A nyní dávám slovo poslanců. Nejprve tedy kapitola 6 výroční zprávy paní Ivanova. Thank you, Madam Chair, Madam Commissioner. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Jako někdejší členka také tohoto výboru je pro mě dnes velkým potěšením se zúčastnit vašeho zasedání ve funkci příslušné členky eh, Evropského účetního dvora k udělení absolutera za rok 2013 a Evropský účetní dvůr. Dnes tady tedy mohu prezentovat eh, výsledky a závěry týkající se zaměstnanosti a sociálních věcí. To je tedy eh, součást toho každoročního prohlášení o spolehlivosti. Chtěla bych poděkovat paní komisarce Tyson za to, že dnes přišla. Chtěla bych popřát hodně úspěchů při eh, vedení jejího portfolia zaměstnanosti a sociálních věcí a já se těším na další konstruktivní spolupráci. V roce 2013 výdaje Evropské unie v sociální oblasti představovaly 16,5 miliard euro, což je nárůst asi o 20 porovnání s předchozím rokem. Tyto výdaje, které jsou v rámci sdíleného řízení členských států a Evropské komise, procházely Evropským sociálním fondem, fondem který představuje 97 těchto výdajů. Obecně lze říci, že naše závěr říká, že situace je stabilní na základě asi 122 transakcí, které jsme testovali. Je tady chybovost mezi 1,5 a 4,7 A nejpravděpodobnější nebo nejprůměrnější tedy hodnota chybovosti je 3,1 což je pořád nad ten eh, práh materiálního pochybení ve výši 2 Dále jsme eh, počítali eh, početnost eh, chyb, a to ve výši 27%. Znamená, 50 z těch 122 transakcí bylo postiženo jednou nebo více chybami. Toto je nicméně pokles porovnání s předchozím rokem, kde to bylo 35%, 30% četnost a e, rok předtím to bylo dokonce 40%. Co se týče typu chyb, tak v té kapitole 6 jsou obsaženy koláčové grafy, kde si můžete najít eh, výskyt nejčastějších chyb. Jaké to tedy byly? Za prvé jsou to asi nespůsobilé výdaje, podobně jako v předchozích letech. Ty hlavní troje chyb bylo úhrada nespůsobilých nákladů, nákladů na pracovní sílu, provozních nákladů, příjemců anebo účastníků. To se vyskytlo ve 28 případech z těch 122 auditovaných transakcí a představuje to 93 všech kvantifikovatelných chyb. Například to je, jsou to nespůsobené náklady za školení, za personální náklady, nesprávný výpočet eh, provozních nákladů a tak dále. Další zdroj chyb je nesoulad s pravidly pro zadávání veřejných zakázek. Jak víme, v té oblasti zaměstnané sociálních věcí je, se vyskytuje eh, méně tento, chyb, tento typ chyb eh, vzhledem k povaze těch výdajů, nicméně v roce 2013 53 ze 122 transakcí šlo o mm, provádění pravidel pro zadávání veřejných zakázek a v 11 z nich byla chyba, což představuje 7 všech kvantifikovatelných chyb. Je to velmi podstatný pokles v porovnání s předchozím rokem, kdy podíl těchto eh, chyb na té celkové míře chybovosti byl 26%. Příklady toho porušení eh, eh, pravidel zadávání veřejných zakázek bylo nedodržování zásady rovného zacházení v případech kdy šlo o e, zadání služeb mimo, mimo standardní dohodu. My jsme e, v tomto roce zařadili i další část, která se týkala nadměrných nákladů, protože v některých případech e, vzhledem k nejasnému právnímu základu to nebylo možné považovat za nesrovnalost Nicméně v roce 2013 jsme takto identifikovali sedm těchto případů ve členských státech, kde šlo například měrné mzdy, eh, nad eh, přehnané náklady a tak dále. A to přesto, že tyto případy mohou představovat neefektivní využití prostředků EU, tak to nebylo kvalifikováno jako kvantifikovatelná chyba a nemělo to dopad na celkovou míru chybovosti se náš eh, účetní dvůr prováděl verifikaci těchto údajů, tak ve 13 z těch přibližně 30 eh, kvantifikovatelných chyb národní orgány měly dostatečné informace, například eh, o těch konečných příjemcích od auditorů nebo ze svých vlastních kontrol, aby mohli zabránit a odhalit, těm chyb, odhalit ty chyby ještě předtím, než Eh, byly platby eh, vyplaceny strany komise, takže kdyby bylo provedeno patřičné úsilí, tak v té kapitole 6 by nejvyšší míra chybovosti byla 1,3%. Byla o 1,3% nižší, tedy 1,8 eh, celkem. Účetní dvůr ale také zjistil, že u sedmi transakcí národní úřady zhledaly závažné pochybení a nesoulad s pravidel veřejné zakázky a uvalily potom velmi vysoké korekce soudu spravedli. A tyto chyby tedy nebyly zahrnuty do výpočtu míry chybovosti, protože byly odhaleny ještě před notifikací eh, auditu. Další důležitý aspekt naší práce je prověřování kontrolních systémů. To bylo prováděno společně u RDF a Okazního fondu a ESF a Výsledky již byly prezentovány v rámci kapitoly 5. Tyto kontroly se většinou týkaly dohledu komise nad eh, kontrolními orgány a na základě toho účetní dvůr dospěl k závěru, že ty kontrolní systémy jsou částečně účinné. Na základě prověření rozpočtu 2013 má účetní dvůr šest doporučení na adresu komise Eh, dvě z těchto doporučení už byly prezentovány v rámci kapitoly 5. To první doporučení se týká kontroly na první úrovni. My si myslíme, že komise by měla sledovat slabiny identifikované identifikované v auditorských zprávách, což by se vyžadovalo posílení těch kontrol, které se týkají souladu nebo nesouladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek. Další doporučení je zase společné pro obě kapitoly 5 i 6. Týká se to zbytkové míry chybovosti, kterou zveřejňují DG Regio ve svých výročních zprávách. My si myslíme, že komise by ve svém plánu činnosti měla potvrdit, že provedla patřičnou kontrolu na zajištění toho, že zbytková míra chybovosti eh, zohledňuje správné a úplné informace o finančních korekcích. Doporučení 3, 4 a 5 potom vyplývají z našich zjištění o chybách například co týká akumulace toho um, dodatečného předfinancování a nadnesených nákladů za pracovní sílu. A za šesté, to um, zase je stejné jako u kapitoly 5, týká se systému, kde doporučujeme, by komise pravidelně v rámci své zprávy o činnosti zveřejňovala důvody o tom, proč nebyly vysloveny výhrady, nebo byly to pouze výhrady s nízkým finančním dopadem a tam to tam, kde šlo o výjimky z těch stávajících pravidel komise. Dámy a pánové, my doufáme, že tato doporučení budou užitečná pro práci vašeho výboru, také pro komisi a doufáme, že napomůžou tomu, aby se ještě více zlepšilo řízení evropských fondů v budoucnosti. Paní předsedkyně, paní komisařko, vážení poslanci, děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. A tím dávám slovo jako zpravodajce kolegyně Martině Dlabajové, prosím. Thank you very much. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně a děkuji také paní komisařce a jejím kolegům, že jsou zde a že zodpověděli všechny naše dotazy a že se k tomu postavili tak otevřeně. Rovněž děkuji Iljeně Ivanové za krásnou prezentaci a doporučení a ráda bych ještě k tomu něco dodala. Ráda bych poděkovala paní Gressle, protože si myslím, že to byl skvělý nápad a že je výborné, že eh, na tomto slyšení jsou kolegové z se z konkrétních výborů. Pro mě je to moc užitečné. Já jsem členkou výboru pro zaměstnanost a tohoto výboru, takže mohu ty věci vidět z obou stran a velice si toho vážím. Jenom eh, velice rychle, to bylo na úvod a pak už přejdu ke konkrétním otázkám. Podpora eh, společných sociálních aktivit ze strany společných eh, evropských zdrojů je součástí evropského ducha sociálního modelu, i když sociální politiky jsou hlavně v kompetenci jednotlivých členských států. Evropská sociální politika se zaměřuje na společné cíle, které se změnily, protože sociální problémy se dají řešit pouze v těsné návaznosti na pracovní trh a z obecnější ekonomické výzvy. Hlavním e, modelem pro udržitelné řešení sociálních problémů podle mě je to, aby pracovní trh byl optimálnější a pružnější. Jedná se o flexibilitu, otevřenost, úplnost, ale také o vzdělávání, o úzký vztah mezi vzdělávacími systémy a potřebami praxe, propojení mezi podniky a institucemi. Myslím si, že tento eh, případ vstup umožní nám všem měřit eh, efekt takovéto politiky přesněji a vyhodnotit, čeho se tím dosáhlo a lépe pochopit ukazatele. Eh, podle všech dostupných údajů eh, projekt, sociálně eh, orientované projekty, které podporuje Evropská unie, jsou efektivnější, protože chybovost je menší, než je průměr pro Evropskou unii ale hlavně mě zajímá konečný dopad, protože Evropská unie pořád je tady velké riziko vysoké nezaměstnanosti, zejména mezi mládeží. Pořád jsou eh, některé regiony a místa, kde je značný ekonomický nedostatek. Jsou velké rozdíly tedy mezi regiony. Myslím si, že to je velice společný problém, proto bychom se měli snažit to společně řešit a racionálně bychom o tom měli také dnes hovořit. Jaké tady vidím hlavní záležitosti propojení eh, sociálních problémů s eh, pracovním trhem a ekonomickým eh, otázkami? Pak musíme rozlišovat mezi sociálními problémy pracovního trhu jako takového a sociálními problémy vůbec, například v důsledku postižení. Ta první část sociálního sociálních problémů vyplývá z nedostatku trhu a proto je třeba hledat řešení a hledat sociální hlavní řešení pro mě střednici pracovního trhu e, a také sociálních systémů a patřičné přípravy absolventů škol. Efektivní výsledky je třeba měřit ekonomickými ukazateli. Na druhé straně sociální projekty, které se zaměřují na neproduktivní část obyvatelstva, jsou hlavně zaměřeny na poskytování kvality služby jako takové. Tady nemůže být dost dobře ekonomický ukazatel. Proto bych ráda zmínila třetí věc totiž rozdělení evropských fondů eh, mezi jednotlivé státy, členské státy Evropské unie. Většinou připadá mi divné, že většinou eh, eh, vyspělejší členské státy získávají větší objemy, tak na takzvané měkké projekty, tedy ty sociálně orientované v porovnání s těmi, které nejsou tak vyspělé. Tam se tedy za v tom není určitý paradox. Diskuse z mého hlediska by se měla zaměřit na dva důležité cíle. První je, abychom řešili sociální problémy, abychom to dělali autenticky a správně. A druhý, abychom vyčlenovali na ně efektivně, po co nejefektivněji prostředky Evropské unie. Teď už přecházím k velice konkrétním otázkám. Toto byly jenom obecné úvahy protože možná, že se na toto dívám i z hlediska zaměstnanosti. Proto mám následující dotazy. Ráda bych eh, eh, požádala, se zeptala DG zaměstnanost na to, jaká činnost musí přispět k tomu, se dělat, aby se přispělo k cílům eh, Evropy 2020. V kterých oblastech si myslíte, že byste mohli postupovat efektivněji, aby se dosáhlo cílu EU e 2020? a mládež, eh, tu mládežnickou záruku a iniciativu pro zaměstnanost mládeže, pokládáte to za úspěch? To je argument, který je mně velice blízký, proto se konkrétně ptám na tuto záruku pro mládež a tu iniciativu pro zaměstnání mládeže. Pak ohledně ehm, chybovosti, které byly podniknuty konkrétní akce ze strany DG a byly tam významné finanční korekce. A jsou to tři státy hlavně, které se jmenovala s jasným naším cílem, abychom se posunuli od korekce chyb k situaci, kdy se zabrání chybám. A jak tedy je možné, že ta situace v těchto třech státech je tak obtížná? Pak je tady další otázka, jak to vidím, a to je míra absorpce. Evrop, ta absorpce Evropského sociálního fondu je zvláště nízká v státech, jako je Rumunsko, Slovensko a v některých dalších. My ve vašich písemných odpovědech máme celý seznam té e, míry absorpce. Ptám se tedy, jak je možné, že ta míra absorpce je tak odlišná v různých členských státech. Měla jsem ještě i další dotazy, ale možná, že to zatím e, nechám, protože bych e, chtěla hovořit spíše obecně na začátku. Pak budu mít ještě konkrétnější dotazy. Ale jsem moc ráda, že se účastním této diskuse a myslím si, že bych mohla být tomuto výboru užitečná na základě toho, co dělám v výboru pro zaměstnanost a naopak tam zase, co dělám tady z hlediska rozpočtové kontroly. Také v to doufáme, poprosím paní komisařku. Um, yeah, thank you, chair. Děkuji. Máme tlumočníky, takže budu odpovídat eh, holandštině. Eh, ráda použije služby tlumočníků, vím, jak jsou dobří. Protože i to je příklad toho, jak dobře využívat vynaložené zdroje. Takže paní zpravodajko, k vašim otázkám. Jsou to velmi důležité otázky. Za prvé, pokud je o politiku, vaše první otázka se týkala zdrojů, které máme k dispozici a to, jak můžeme zajistit, že naplníme cíle 2020 efektivněji. Samozřejmě tedy ty fondy, které jsou k dispozici, jsou omezené. A na to bych odpověděla tak, že můžeme udělat něco, můžeme dokázat něco pro propagaci programu Evropa 2020 tím, že se zaměříme na konkrétní projekty. To znamená, nejde o to, že bychom neměli vůbec žádné prostředky, to není pravda, ale je třeba tedy prostředky, které máme k dispozici, konkrétně zaměřit. Víme, že v některých členských státech jsou v tomto ohledu určité nedostatky. Musíme například zlepšit produktivitu, musíme vytvářet pracovní místa. To jsou tedy oblasti, kde Evropský sociální fond je stoprocentně doma. Pak je tu problematika mládí a zaměstnanosti, což je nedílnou, nedílná součást našich programů zaměstnanosti. A my už jsme tady investovali do snahy snížit tuto nezaměstnanost. Zvláště nám dělají eh, starost lidé, kteří eh, ani nestudují, ani neprocházejí odbornou přípravou, ani nepracují. A na ně se chceme zaměřit a přitom zajistit, že tedy ty vynaložené prostředky opravdu přispějí k tomu, že víc mladých lidí bude zaměstnáno. Máme k dispozici ustanovení, která by nám měla pomoci motivovat mladé lidi k tomu, aby déle chodili do školy a získali tak nějakou kvalifikaci. Také se snažíme investovat do boje s chudobou, což je samozřejmě velice složitý problém. A tady tedy apelujeme i na členské státy, aby investovali v této oblasti. Protože i když mají členské státy k dispozici určité zdroje, nemyslíme si, že je vynakládají skutečně efektivním způsobem. Původní cíl byl tedy snížit počet lidí pod hranicí chudoby o 20 milionů. Místo toho jich máme o 20 milionů víc. A tedy tyto nové přírůstky byly uvedřeny do chudoby díky nezaměstnanosti, nové vlně nezaměstnanosti. A Tady tedy opravdu nemůžeme tvrdit, že naše snahy byly úspěšné. Tady je rozhodně prostor pro zlepšení. Nové programové období od roku 2014 do roku 2020 nás donutí prioritizovat cíle pro jednotlivé členské státy. Nejprve tedy se obrátíme na tyto členské státy, požádáme aby sami formulovali své priority a pak jim tedy eh, řekneme, že třeba implementovat eh, iniciativy eh, typu Evropská záruka pro mladé a řekneme jim, že třeba by reformovali své systémy, protože není možné přijímat eh, tedy vynakládat prostředky, aniž by členské státy nebyly zodpovědné za výsledek. Doufáme tedy, že budou k dispozici příslušné potřebné prostředky a a my tedy budeme mít možnost eh, ověřit si, že vynaložené prostředky byly vynaloženy skutečně efektivně. Samozřejmě jsou tu rozdíly mezi členskými státy, ale v podstatě, myslím, můžeme říci, že jsme spokojeni s obecným přístupem. Paní Ivanova o tom ostatně hovořila sama a já si myslím, že budeme schopni říci, že naše míra chybovosti se nadále snižuje. V roce 2013 byla nižší než v roce 2012 a já doufám, že tento trend bude pokračovat. Nemyslím si, že například v oblasti mého portfolia bychom si vedli špatně a myslím, že tedy pracovníci našich direktorátů pracovali velmi dobře a jsem si jistá, že se na ně i nadále budeme moci spolehnout. Evropský sociální fond si myslím v tomto ohledu již teď vede dobře, podle některých odhadů dokonce lépe než ostatní programy, tedy je na špičce. A tady paní Ivanova to pohovořila o reformě společných řídících programů na úrovni členských států, kde tady už v rámci toho prvního screeningu původně měly být identifikovány prioritní oblasti. Ovšem k tomu nedošlo. A vlastně to vyhodnocení situace provedl až Evropský účetní dvůr, který poukázal na případné slabiny. Samozřejmě, ale věci lze dělat lépe. A já přiznávám, že míra chybovosti se nesníží po 3,1%. A tady tedy je, zůstává prostor pro členské státy, které by měly také tady pracovat na odstranění chyb. Pokud se to podaří, pak se dostaneme až na úroveň 1,8% chybovosti. To by šlo stále ještě snížit, protože jsme stále ochotni se poučit z našich chyb. Pro naše služby je to velká motivace. Vidíme, kde je třeba investovat eh, v rámci koordinovaného spolupráce, koordinované spolupráce s členskými státy. Hodně lidských zdrojů již bylo vynaloženo ve snaze zlepšit výkon členských států a zlepšit eh, nabízené služby na úrovni členských států, tak aby tedy vše probíhalo podle odsouhlasených principů a pravidel eh, správného hospodaření. My jsme tady vydali hlavní pokyny, eh, pořádáme semináře, například na téma odhalení podvodů a další. Dali jsme členským státům k dispozici systémy pro audit, učíme je, jak odhalovat chyby, jak ještě posílit efektivitu. A tento, tyto nejlepší postupy tedy musíme zapracovat přímo do programu na období 2014-2020. Pak to byla tedy otázka k míře absorpce a k rozdílům v tomto údaji mezi členskými státy. Já se teď musím na chvíli podívat do svých materiálů. Zdá se, že některé členské státy měly problém s vlastní tedy s prováděním verifikace, což do jisté míry souvisí s ústavním systémem, protože ve Španělsku například jsou regiony do značné míry autonomní a federální vláda nemůže provádět verifikaci v některých oblastech. Ovšem, pokud to regiony nepřevezmou za federální vládu, neprovedou verifikaci, pak samozřejmě není možné ani odhalit problémy v míře absorpce. Je tedy důležité zajistit opravdu správné hospodaření prostředky a také to, že tedy máme administrativní kapacity, které tuto míru absorpce posílí. což samozřejmě povede k větší efektivitě našich postupů a politik. I na toto téma pořádáme semináře Nabízíme možnost pro školení výměny informací o nejlepších postupech tak, aby ty členské státy, které mají největší potíže, se mohly opřít o zkušenosti těch, který, kteří jsou na tom lépe. Já doufám, že jsem tímto paní předsedkyně odpověděla na všechny položené otázky. Ano, děkuji, děkuji za vaši ochotu. Nyní je na seznamu řečníků kolega Vali. Sí, grazie Presidente e grazie alla commissaria per essere... Děkuji vám. Já bych chtěl poděkovat paní komisařce. Omlouvám se, že sedím trošku k zády k vám, ale potřebuji mluvit do mikrofonu. Děkuji vám za zodpovězení našich otázek z části na základě toho našeho dotazníku. Jak už jste sama říkala, tak je evidentní, že Evropský sociální fond je nesmírně důležitý, protože eh, politika rozpočtových škrtů se velmi projevá na národní úrovni, mělo to obrovský dopad na rozpočty a je evidentní, že je potřeba stimulovat eh, poptávku tak, aby se zvýšila zaměstnanost ve členských zemích. A to do značné míry je potřeba dělat prostřednictvím sociálních fondů. Takže co my můžeme teď udělat, abychom zlepšili ještě eh, používání nebo čerpání těchto prostředků? Mě by zajímalo, jestli komise si udělala analýzu výkonnosti a návratnosti investic v této oblasti, jaká zaměstnanost na základě toho eh, byla zaznamenána. Eh, zajímalo by mě, jestli to bylo provedeno ekonomického hlediska, z politického hlediska, jestli to třeba bylo uděláno na úrovni jednotlivých členských států, anebo máte souhrné informace o všech. Také si myslím, že by bylo užitečné se zabývat tím, jestli sociální fond eh, skutečně vytváří přidanou hodnotu. Jakákoliv čísla by byla velmi eh, vítaná, protože na základě čísel můžeme potom eh, podpořit naše argumenty. Já jsem vám posílal také několik otázek týkajících se Itálie, protože řada zemí na jihu Evropy není schopná čerpat tyto prostředky účinným způsobem, a to proto, že například naši úředníci nejsou dostatečně na to připraveni, proto je školit. Eh, byl jsem ojištěn, že komise posílá školitele, kteří pomáhají eh, eh, je připravit mm, na ty požadavky, které z toho vyplývají v té dané politické oblasti. V některých případech v Itálii byly problémy. Je evidentní, že to školení se musí přizpůsobit na Eh, to, co potom eh, ten daný úředník má provádět. Eh, na veřejnosti se o tom hodně diskutovalo. Musíme si uvědomit, že občané jsou velmi nespokojeni, když nedochází ke správné kontrole výdajů. Zajímalo mě, jestli tady je více pole, volné pole pro členské státy nebo pro komisi a také jestli chystáte vytvoření nějakého systému postihu pro ty, eh, kteří například nevyužívají ty prostředky správným způsobem nebo se dopouštěli podvodu. Co uděláte pro to, abyste z toho vyvodili odpovědnost, abyste eh, napravili situaci? V Itálii eh, panují velké obavy, myslím, že je asi 57 celkem případů zneužití evropských fondů, ale to je pravděpodobně jenom špička ledovce. Pak mám ještě jednu otázku. a sice o fondu pro záruky pro mladé. Byl bych rád, kdybyste tomu mohla věnovat větší pozornost, a to protože novináři v Itálii o tom hodně píšou, mají pocit, že je to velmi důležitá věc, ale že dochází ke zneužívání těch prostředků minimálně Eh, na základě těch informací, které jsou k dispozici. Nezaměstnanost mezi mladými zeměmi na jihu Itálie je až 50% a lidé mají obrovská očekávání od EU. Věří v to, že Evropská unie by mohla pomoci a věří v to na základě těch různých eh, novinových eh, reportáží, že dochází k tunelování těchto zdrojů a proto si myslím, že bychom mohli omezit ten euroskepticismus, kdyby se nám podařilo zajistit správné nakládání s těmito prostředky. Potom mám ještě otázku týkající se měření výkonnosti těch projektů. Máte proto nějaké, nějaký, eh, nějaká kritéria? Děkuji. Teď eh, eh, měli bychom se držet těch časového rámce vždycky dvě minuty na řečníka a já dávám slovo paní komisařce. paní, pardon, děkuji paní předsedkyně, to bylo docela hodně otázek od pana Vály hovořil o zaměstnanosti a o výnosnosti investic, což je jedna určitě z nejdůležitějších věcí, protože zajisté chceme snížit nezaměstnanost, zvýšit eh, naopak eh, příjmy, výnosy a chceme zlepšit situaci na pracovním trhu. Takže se musíme zaměřit na to, co jsme už dosáhli, i když to se tak snadno nedá analyzovat právě z hlediska čísel ohledně nezaměstnanosti vzhledem k hospodářské recesi. Proto je klidně možné, že vzhledem k tomu, jaká činnost se provádí v rámci Evropského sociálního fondu, podařilo se nám zmírnit některé nejhorší dopady recese je tady větší eh, flexibilita. Revizovali jsme programy a přeorientovali jsme je tak, abychom se zaměřili zejména na dlouhodobou a to zvláště nezaměstnanost mládeže. A když se podíváme na eh, čísla ze od roku 2007 až 2012, protože za rok 2013 je ještě nemáme, můžeme říci, že Evropský sociální fond opravdu poskytoval finanční prostředky, které umožnily zhruba 19 milionům lidí v Evropě, aby si zlepšili svou situaci na pracovním trhu. trhu. Získali lepší šanci si najít práci prostřednictvím agentur, které jim našly práci, nebo že si zvýšili kvalifikaci, nebo že získali nové kvalifikace a podobně. 19 milionů, to je docela dobrý výsledek. 19 milionů tedy je počet lidí, kteří dostali Eh, pomoc ve smyslu lepšího přístupu k práci a 3,3 miliony lidí teď víc pracují. Čili to je výborné a můžeme říci, že Evropský sociální fond svoji práci odvádí a to je docela hodně. Je tady polovina nových začínajících eh, podniků, které, nebo lidí, pardon, kteří poprvé se dostali do práce, kteří si sami vlastně dokázali pro sebe vytvořit pracovní příležitost. E, pak pokud je to míru absorpce, opravdu jsou velké rozdíly. V některých regionech, v některých zemích to moc dobře nejde. Sam se to zmiňovala. zmiňovala. A je celá řada členských států, které se teď zabývají tím, co by se dalo dělat, aby se ta míra absorpce zvýšila. My se o to velice snažíme ze všech sil. Je důležité využívat všech poznatků, které máme. Musíme vědět, co se děje konkrétně v terénu, e, jak to vypadá z hlediska administrativních postupů, jak je možné tyto zlepšovat. Pokud je o podvody, ano, dochází bohužel někdy dochází k zneužíváním, bohužel někdy peníze nedorazí na místo určení a mohla bych v podstatě zopakovat, že naše tolerance podvodu je absolutní nula, zkrátka vůbec nic a vůbec nebudeme nic takového nikdy trpět, protože samozřejmě, že pak by byla ohrožena vlastně respektibilita a existence Evropské unie. Vidíme také, že jsme dále posílali případy k, do OLAFu, který se jimi dále zabýval, ale máme pocit, že pořád je třeba eh, zjišťovat, eh, jak situace vypadá tam, kde je podezření na podvody. A okamžitě tedy upozorňujeme no OLAF, pokud máme pocit, že je to třeba udělat a oni nás dobře podporují. Pak jsou samozřejmě případy, kdy peníze se zkrátka nedostanou na místo určení a tedy je také třeba potom zpřísnit postupy řízení projektů. A já eh, jsem už eh, říkala eh, tady v Evropském parlamentu, když jsem nastoupila do této funkce, že opravdu Eh, je tady mnoho programů, některé je třeba třeba pozastavovat, některé a samozřejmě jsou tady někdy problémy a my, jako už to dělali generální ředitelství přede mnou, musíme reagovat okamžitě a musíme korekce provádět tam, kde je třeba. Samozřejmě, že pokud korekce se nedá udělat v dan z čase pro to vyčleněném, pak zkrátka ty peníze jsou pozastaveny nebo se pozastaví celý program. A pokud ani pak nedojde k žádnému zlepšení, pak korekce neto se e, zavedou, což vlastně znamená, že členský stát musí zpětně ty peníze zaplatit. A myslím si, že v příštích letech pravděpodobně budeme muset i tohle dělat. E, že pokud bude třeba, zkrátka, bude třeba deduko, e, odpočítat tyto peníze a pak zkrátka o ně ten příslušný členský stát přijde a, ne, a nebude už mít vyhlídku na to, že by je mohl ještě zpětně získat. Proto musíme trvat na tom, aby členské státy, místní úřady, všichni, aby skutečně dodržovali nastavená pravidla. My jsme přísní, já jsem byla docela překvapená, jak přísné už té služby jsou, ale je to velice důležité, protože Evropská unie není jednoduše o vydávání peněz. Jistě, že jde o vydávání peněz, ale smysluplné, které by přinášelo výsledky a musí tady být být nutně odpovědnost, všechno musí být patřičně vyúčtované. A pak ještě, myslím, jste se ptal konkrétně na ehm, nezaměstnanost mládeže. Ano, ehm, ta záruka ehm, pro mládež a iniciativa tedy pro zaměstnanost mládeže my používáme stejnou metodologii, generální ředitelství uplatňuje stejné zásady. To znamená, že zase, pokud věci nejdou tak, jak by měly, pozastavujeme platby a pokud se věci neskorigují, pak postupujeme ještě tvrději. A zkrátka pak je možné celý eh, program zarazit. Pokud je o tu záruku mládeže, tady je financování k dispozici z Evropského sociálního fondu a bude tomu tak eh, nadále, protože je tady rozpočtová položka na i v tomto roce na eh, mládež, na programy spojené s eh, tvorbou pracovních míst pro mládež. Má to zvláštní pravidla. Ale bohužel ani tady není míra absorpce taková, jaká by měla být. Dozvídáme se od členských států, že v některých je opravdu obrovská potřeba. Oni hrozně potřebují podporu, aby vůbec mohli takové programy nastavit. A my jsme se ještě s konečnou platností nerozhodli, ale chceme teď vyskoumat, zda by bylo možné zvýšit tu míru předběžného financování, toho zálohového vlastně financování pak e, vyučtování a Eh, odpovědnost, to by zůstalo stejné. Ale prostě byly by ty k dispozici, dříve k dispozici, aby se to dalo nastartovat rychleji, protože je tolik mladých lidí, kteří nemají práce, že si myslíme, že v roce 2014, jak už to bylo 2015, by bylo opravdu důležité ty peníze poskytnout dopředu, protože mm, jinak budeme v situaci, kdy eh, stále více mladých lidí, jak si se odstne v situaci, kdy jim pan Ujelče Vláka nám také, čili pak dojde k nenávratné ztrátě času. A proto tedy si asi budeme navrhovat eh, komisi, aby eh, to předběžné zálohové financování tady se uplatňovalo více. Děkuji, děkuji, Bad Stars, dvě minuty, mnohokrát děkuji. Eh, paní komisařka, teď eh, mluví se o sdíleném řízení, to se týká vlastně všech evropských fondů, nejenom sociálního fondu. DG zaměstnanost podle účetního dvora má vlastně nejlepší výkonnost ale víme, že na členských státech leží velká zodpovědnost a že leží na konkrétních administrativách, zprávách v členských státech. A tady e, se dívám na odpověď na otázku 28. E, podrobnosti ohledně toho, jak fungují členské státy a jejich správní úřady, protože musí samozřejmě sdílet odpovědnost, kterou mají, která je jim přidělena v rámci programu. Jak už nám tady připomněli, existuje finanční nařízení, které vyžaduje, aby zpráva administrativa dodržovala určité požadavky na, a, my, a my jsme viděli, že se dělala prohlášení procesu udělení absolutoria na politické úrovni, politického charakteru. Samozřejmě, že v posledu od odpovědnost nesou politici za realizaci těchto fondů, ale zatím se příliš mnoho ponechává jakoby náhodě, protože některé členské státy to dělí patřičně, ale Velká Británie, eh, Dánsko, Nizozemsko, ty, ty kde je větší euroskepticismus, tam se to nevždycky dělá pořádně, takže co můžete udělat s panem Sam Hogenem a paní Kretu, aby se zajistilo, že členské státy budou opravdu provádět patřičně své e, národní e, povinnosti a vyplňovat patřičně příslušná prohlášení. Ano, já se vzpomínám na tu diskusi o programovacím období, když se ta legislativa dávala vlastně dohromady pro nové programovací období a myslím si, že opravdu e, tady byla podpora a i těch členských států, o kterých se hovořili. Ale byly členské státy, které o tom nechtěli málem ani slyšet. A samozřejmě potom v tom konečném znění, v konečném nařízení vlastně chybí taková jasně definovaná povinnost pro české slovenské státy. A já sama jsem velice pro, stejně jako naše služby, protože jestliže my chceme na závazky ze strany členských států, tak zase my musíme ukázat, že my jsme zavázány a odhodlány, jak si je k tomu přimět a že máme patřiční k tomu i auditní a jiné nástroje. A opravdu musíme tady mít eh, ty certifikáty, všecko musí být úplně v pořádku. Prostě tam nesmí být žádná nepořádná eh, administrativa. Musí to jít všecko být v pořádku, abychom vše zjišťovali rizika, abychom měli jistotu, že se peníze patřičně vynakládají a že E, příjemci, kterým je to určeno, z toho mají prospěch. Proto my jsme všemi deseti pro aby se zvýšila úroveň i jaksi závazku e, ze strany členských států. Ty to musí vyřešit, ty musí zajistit, aby jejich správní orgány patřičně jednali. Ale vzhledem k tomu, jak je, v jaký je dnes legislativní rámec, tak ne vždycky vlastně je to opravdu povinno pro ženské státy. Proto musíme se zaměřit na ty ženské státy, které už teď to všechno dobře plní. Musíme je ukazovat jako výsledek, příklad dobré praxe a můžeme ukázat, že potom ten systém opravdu vypadá daleko lépe, když je patřičný audit všude. Ale momentálně je to trošičku takové roztříštěné. Myslím, že tady Kolegyně eh, se je naprosto se mnou souhlasí. Děkuji. Děkuji, tedy já mám pět otázek. Za prvé, tedy spolehlivost dat eh, dodávaných údajů eh, členskými státy. 56% je váděno jako spolehlivé, to ale tedy zbývá těch 44%, kde to není dobré a pak je to tedy 15,9%, který, eh, které přidali Sabruco a Rioja 37, eh, Navíc proč? Tady hovoříme o, o auditech eh, je tu zmiňována plošná sazba, tedy korekce plošné sazby, to je vždycky velice obtížné. Derek se také účastnil tedy těch úprav o 20-25%. Jak dlouho tedy budeme akceptovat plošnou sazbu? Od kdy začneme vyžadovat přesná data? A za druhé, jaký dopad to má na Evropský sociální fond. Jaká část musí být spolufinancována členskými státy? Hovořili se například o odborné přípravě pro školení policistů, učitelů a tak dále. Za třetí, přerušení a pozastavení. Jak to vypadá v tuto chvíli? Pak je to otázka, kterou jsem kladla každému komisaři v souvislosti se sociální problematikou. Máme tu problematiku nezaměrnosti na mladiství, zvláště Romů. A konečně šestý bod je evidentní, že Evropská unie je připravena platit víc než členské státy, ale když se podíváte na platy v Rumunsku. Vím, že tady v té otázce 33 eh, zmiňujeme jednu nebo více studií na toto téma. Mě by zajímalo, co se stane do budoucna, jestliže platy porostou. Eh, wat de betrouwbaarheid betreft, eh, mevrouw Gressle. Já, pokud je tedy o spolehlivost číselných údajů. Vy jste tu citovala čísla, takže evidentně znáte. A my samozřejmě víme, že nevždy je možné stoprocentně se spolehnout na údaje od členských států. Snažíme se však zajistit, aby tyto byly co nejpřesnější. Ale samozřejmě se nespoleháme pouze na údaje od členských států, hodnotíme také kontext, děláme si kontrolu a porovnání, snažíme se identifikovat rizika, pokud je najdeme, jsme obzvláště obezřetní, vyžadujeme informace také přímo od členských států a pokud je to potřeba, vysíláme přímo misi do daného místa, aby zjistila, jak ta situace vypadá. Samozřejmě, že by bylo lepší, kdybychom měli sdílenou zodpovědnost, protože máme už teď sdílené řízení. Bylo by dobré, kdyby členské státy na sebe vzali větší díl zodpovědnosti, ale tak to prostě teď je. My se snažíme získat co největší podporu, pokud tedy ten problém je v nedostatečném vyškolení odborných znalostech, snažíme se to opravit Ale pokud tedy je potřeba uvalit sankce, tak to uděláme a pokud tedy je někde příliš mnoho chyb, tak také tedy programy přerušíme nebo pozastavíme. Pokud jde o plošnou sazbu a to, že postupně od ní upustíme, tady se musím obrátit na kolegy, aby mi eh, řekli, jak to bude přesně abych mohla odpovědět do detailů. Pokud jde o přidanou hodnotu u evropských výdajů, a to zdali vždy tedy opravdu zaručíme přidanou hodnotu u našich výdajů. Jak si můžeme být jistí, že by nebylo lepší prostředky vynaložit jiným způsobem? K tomuhle bohužel tady nemám tady sebou podklady, nemám potřebná čísla. A mohu tedy vám odpovědět později písemně, pokud budete souhlasit. Mohu však říci, že veškeré financování, které je spolufinancováno z Evropského fondu se obvykle týká těch oblastí politik, které jsou z odpovědnosti členského státu, který také tedy musí ověřit, že prostředky byly vynaloženy správným způsobem. Většina členských států čelí rozpočtovým tlakům, přesto se některým z nich daří implementovat zásadní programy lépe než ostatním. A tam, kde tedy ta konkrétní doporučení ukazují na to, že členské státy nedodržují cíle, které se sami stanovily v rámci programu Evropa 2020, tak zasáhneme. Na druhé straně, pokud tedy zjistíme, že jde o menší nedostatek a že mm, by pozastavení mělo zásadní dopad, tak nejsme tak přísní, pokud jde o pozastavení a přerušení a konkrétní údaje o případech v této věci. Máme tu 25 případů přerušení plateb celkem jde o 348,8 milionů euro. V roce 2014 u devíti operačních programů jsme částečně či úplně pozastavili a 30 programu bylo přerušeno, platby také. A těchto 30 pozastavení plateb odpovídá 1,319 miliardy euro. Takové je tedy naše stanovisko, pokud jde o přerušení a pozastavení programu. Pak to byla otázka k problematice Romů, zdali k tomu máme informace do jaké míry jsou efektivní naše výdaje a v této oblasti. V roce 2007-2013 bylo věnováno zhruba 10 miliard euro na integraci lidí postižených vyčleněním ze společnosti. To zahrnuje i Romy, ale já vám nemohu říci, kolik konkrétně z této celkové části částky bylo věnováno právě problematice Romů. My samozřejmě víme, že je to znevýhodněná populace, je součástí našich programů, ale nevíme, kolik prostředků přesně bylo jejich směrem vynaloženo. Navíc tady eh, ne všechny země rozlišují vynaložené prostředky podle etnických menšin. Eh, jiné ano, ale nemají k dispozici statistiky. Ale mohu vás ujistit, že velká část prostředků jde na podporu ohrožených a vyčleněných. A tady je tedy také k dispozici ještě, jsou k dispozici ještě prostředky z Evropského sociálního fondů, které budou věnovány na větší inkluzi a doufáme, že to bude přínosné i pro romské komunity, protože víme, že jsou tu problémy s nedokončením školní docházky, učňovského, v rámci základního učňovského školství a tak podobně. Máme strategii přístupu k Romům v rámci členských států. Shodli jsme se na společném přístupu a pokud jde o míru spolufinancování, je tu 20 až 23 prostředků, které budou věnovány právě na podporu těch nejzranitelnějších, nejohroženějších skupin obyvatelstva do budoucna. To je, myslím, vše k této věci. Pokud jde o plošné sazby, jestli dovolíte, předám slovo řediteli našeho direktorátu. Děkuji, dovolím si jenom drobné doplnění toho, co řekla paní komisařka, pokud je o plašné míry a jejich úpravu. My to používáme pouze tam, kde se nám nedaří přesně vyčíslit eh, prostředky v dané oblasti a snažíme se omezit eh, počet těchto případů. V případech, kde tedy opravdu není možné kvantifikovat míru chybovosti, například eh, je nějaký systemický problém, dejme tomu s fungováním řídícího orgánu nebo příslušného orgánu. V Rumunsku například eh, jsme k tomu přistoupili právě z tohoto důvodu a to byl jediný případ, kdy jsme použili opravu, tedy opravu plošné míry. Pokud je o otázku 33 a výše mzdy v Rumunsku, na to tady odpovíte písemně. Děkuji a nyní kolega Pipo. Já vielen Dank. Děkuji, paní komisařko. Já na mě učinilo velký dojem, jak eh, přesně a do detailů dokážete odpovídat. Přesto a musíme v tomto výboru klást i otázky, které nejsou vždycky příjemné. Jednou jste řekla, že 19 milionů lidí bylo podpořeno v rámci programu vzdělávání a záruky pro mladé. O jaký typ podpory jde? Jde o kurzy, které trvají čtyři týdny a pak se tedy ten mladiství nebo mladý člověk vrátí opět mezi nezaměstnané. Vzbuzujete, vzbuzuje to tedy dojem, že peníz, peněz je mrháno a já si kladu otázku, jestli nehodláte investovat také do změny struktur, toho, jak funguje trh a mm, neomezovat se tedy pouze na, na investice do státních institucí. Pokud jde o těch 41% e, e, toho, co tedy členské s tím české státy mohou a, přispět. Vy jste řekla, že tedy chcete snížit tu míru chybovosti 3,1 na 1,8 procent a mě by eh, zajímalo, zda je to skutečně reálné a mm, vy jste nám tady také vysvětlila, že do budoucnosti nebudete používat se tam korekcí plošné sazby. Nicméně komise tady vlastně přímo nepřijímá žádnou zodpovědnost za to, eh, k čemu dochází v členském státu a my jsme tedy opakovaně vyžadovali, abyste prováděli vlastní kontroly v členských státech a nespoléhali se pouze na údaje z členských států. Minimálně tedy by se tyto kontroly měly týkat členských států, kde opakovaně vznikají problémy. A když už je tu tedy e, i moje kolegyně paní Senda, já bych rád položil otázku ke konkrétní situaci v Německu. je evidentní, že v Německu u řídících orgánů nevždy všechno funguje, zvláště například ve spolkové zemi Durinsko. Můžete k tomu něco konkrétně, konkrétně říci? Paní komisařko? Pieper. Děkuji vám, pane Pipere. Děkuji za vaše laskavá slova. Já mám nesmírně Eh, vynikající podporu, výborného generální ředitele, výborný tým spolupracovníků, kteří mi poskytnou cokoliv si přeju, ale mám před sebou ještě hodně věcí, které se musím naučit, kromě těch, které jsem se naučil. Takže ten úkol určitě není úplně malý, ale každopádně děkuji za to, co jste říkal. Nemyslím si, že jsou nějaké nepříjemné otázky. Já jsem sem přišla na upřímnou výměnu názoru která by měla sloužit eh, tomu, aby peníze daných poplatníků v Evropě byly vynakládány co nejlepším možným způsobem. Měli bychom bojovat proti všem nepřesnostem, nesprávném použití, podvodům a tak dále, protože to všechno jsou peníze, které bychom mohli lépe využít eh, ve prospěch nás všech a proto jak eh, my v komisi, tak vy na výboru pro rozpočtovou kontrolu máme stejné, hrajeme podle stejných not, jde nám o stejné Eh, zájmy a myslím si, že jednotně, když budeme jednotně, tak také dosáhneme lepších výsledků. Mě nemůžete klást žádné nepříjemné otázky, já myslím, že všechny si zasluhují odpovědět. Počet eh, těch lidí, kteří, eh, kterým se podařilo vrátit zpátky do zaměstnání nebo do dlouhodobého vzdělání, Otázka je, jestli ta místa jsou udržitelná, jestli jsou v soukromém, ve veřejném sektoru, jak kvalifikovaná místa jsou, jak jsou obměnovaná a tak dále. My jsme se samozřejmě snažili zjistit přesně, jaké byly výsledky působení sociálních fondů a víme, že eh, eh, také, že ty prostředky CSF eh, nebudou znamenat nějakou revoluci, ale rozhodně bychom byli rádi, kdyby ty peníze zaměřovaly více na vytváření kvalifikovaných míst. Myslím, že už jsme udělali dobrý začátek, ale je to jenom začátek. A měli bychom se snažit využívat také soukromý kapitál, aby investoval do ekonomiky. Byli bychom rádi, kdyby investoři měli ty záruky a jistotu, že jejich prostředky jim ponesou peníze, když je budou investovat a to bude klíč k vytváření pracovních míst. A souběžně s tím by se eh, mělo podporovat zejména z veřejných prostředků další vzdělávání a odborná příprava, aby kdekoliv žijete, abyste měli přístup k těmto nabízeným službám. Nejde jenom o přístup k penězům, ale jde také o přístup k těmto službám, na které eh, může přispět třeba soukromý kapitál. My si doufáme, že se nám podaří zlepšit eh, postoj, eh, vnést do toho čerstvý vítr a doufám, že se zlepší podnikavost a že se také zlepší produktivita těch investic. A tím pádem i počet pracovních míst, které se vytvoří. To by mělo být jádro naší politiky a já myslím, že tím v komisi děláme krok správným směrem. Těch 4,1% eh, chybovosti, kterou jsme identifikovali členských států, tam, kde jsme zjistili, že by ty členské státy mohly postupovat mnohem lépe a snížit tu míru chybovosti. My jsme proto udělali obrovské úsilí, abychom eh, zabránili eh, některým chybám, ale eh, nezbavíme se odpovědnosti, ale každopádně je to sdílené řízení těch prostředků. My nejsme jediní, kdo to mohou ovlivnit. Já si myslím, že ten prostor pro zlepšení je hlavně na straně členských stát. Já teď nechci vypadat jako někdo, kdo svaluje tu zodpovědnost na někoho jiného, ale my musíme s členskými státy spolupracovat, musíme jim poskytnout Eh, nějakou technickou pomoc, snažit se eh, jim pomoci se školením, výměna eh, dobré praxe a všechny tyto věci, které by postupně měly vést k tomu, aby se zlepšila schopnost čerpat fondy. To musíme dělat přátelsky, ale současně také musíme provádět přísné kontroly a audity, abychom zjistili, že to má ty kýžené výsledky. Pokud ne, tak budeme muset zpřísnit náš eh, postoj a přetvrdit a snažit se přejmout některé z těch úkolů, které dělají členské státy v tomto okamžiku, poté co si uděláme analýzu rizik eh, pro evropský rozpočet. A musíme neustále trvat na tom, aby členské státy prováděly správně kontroly a dohlížely na využívání prostředků, protože jinak koně budou muset přijít. A chceme tedy snížit tu chybovost výši 3,1 A co se týče eh, Německa, té otázky o Německu, tak já zase budu muset požádat mé spolupracovníky, aby připravili k tomu údaje. Oni vám to zašlou písemně, teď určitě ty informace s sebou nemáme. Děkuji vám. Další na seznamu řečníků je na dvě minuty paní Ayala Sender. Děkuji vám. Eh, děkuji eh, také panu Piperovi. Já bych byla hrozně ráda, kdybych mohla dostat eh, také písemně všechno, co tady paní komisařka říkala. Vy máte přednost, vy dostanete písemně tu odpověď na Durinsko. To máte velké štěstí. A možná, že eh, to budete i potom s námi sdílet, ty informace, které od komise dostanete. Já mám následující otázky na paní komisařku. Jde o nezaměstnanost eh, mladých, ta výše je eh, strašná, ale to neznamená, že bychom měli ignorovat eh, chyby ve využívání evropských prostředků. Zeptám se na něco, na co jsem se už možná ptala. Myslím si, že jsou určité rozpory mezi tím, co se snažíme podporovat v rámci našich politik a co například požaduje ta trojka eh, zemí, které dostaly záchranný balíček. A ta politika škrtů potom vede k nárůstu počtu Eh, nezaměstnaných mezi mladými a potom se zase evropské prostředky využívají eh, úplně v opačném směru. Vy jste říkala, že ta pravidla byla přijata v roce 2006, že se to týkalo období 2007 až 2013. Krize potom začala, jak víme, v roce 2008-2009. To byly ty nejhorší roky. A proto se chci zeptat eh, na podmíněnost, na kondicionalitu což byla ta, ty podmínky pro přijetí eh, pomoci od Evropské unie. Bylo nám řečeno, že by ten eh, program škrtů měl probíhat tři roky ze strany trojky, ale eh, v důsledku to vytvořilo situaci, která vedla k obrovskému snížení rozpočtu, přešlo to k omezování veřejných služeb, k nárůstu nezaměstnanosti a proto bychom vždycky se měli podívat na tu podmíněnost, na ty podmínky, které se předepisují. Víme, že eh, zmizel značný počet eh, pracovních smluv na dobu neurčitou. A to přece je chyba, protože ta pracovní místa prostě zmizela. Spousta z těch lidí potom eh, musela brát podporu v nezaměstnanosti. Já vím, že komise prováděla nějaké krizové řízení a měnila potom ty podmínky, snažila se rychleji posílat eh, evropské peníze a tak dále, ale eh, ten skutečný dopad nebyl valný. Myslím, že to potom ta, to zrychlení těch postupů vedlo ke zvýšení míry chybovosti při využívání evropských prostředků. A potom zase narážíme na to, že Španělsko je federativní, i Belgie je federální stát. A myslím, že i tady máte stejné problémy eh, s těmi eh, finančními korekcemi, jako má například eh, region Valencie a Aragon ve Španělsku jste říkala, že někteří úředníci, zejména v regionálních orgánech, potřebují školení a přípravu. Mohla byste nám citovat nějaký příklad, například z Belgie, kterou určitě znáte, jestli to vedlo ke zlepšení té situace, protože já, já bych se tím ráda inspirovala. A ve vašich odpovědích eh, se objevuje také eh, další důležitá věc a to je ta eh, schopnost čerpání fondu. K tomu se někdy auditoři staví kriticky. Sice v tom, že členské státy jsou kolikrát nuceny, aby čerpali prostředky N plus 1, N plus 2. Mě by zajímalo, jak se můžeme zabránit tomu, aby regiony ty peníze byly jaksi nuceny vynakládat a potom tím vlastně mají obrovské chyby při jejich využívání. Paní komisařko, máte slovo. Jo, děkuji eh, velmi. Děkuji, paní uh, eh, Alea Sende. Eh, hovořili jsme tady o velice přísné politice strojky na straně jedné a o na druhé straně investic z Evropského sociálního fondu ve snaze skorigovat právě tu velice úspornou politiku, kterou vlastně chtěla trojka. My jsme to všechno také dali do hodnotící zprávy. A my jsme také hodnotili, jakým způsobem se prováděla doporučení trojky a pochopitelně, že jsme tam zjistili nedostatky. Určitě všechno by se dalo zlepšit. Pokud země spadá pod program pomoci, pak samozřejmě jsou na to vázány určité podmínky. Samozřejmě, že bychom také byli rádi, aby tady byly ex ante uspořádání se sociálními partnery, aby bylo jasné, jaké jsou sociální náklady spojené s určitými změnami e, v politice. Ale nemyslím si, že můžeme ze všeho obvinovat trojku. Určitě tady byly problémy určitě e, také se jedná, byly problémy i nemovitostí, týkalo se to i Nizozemska, byly velké problémy v bankovním sektoru v mnoha zemích a vlastně jiná alternativa vůči té politice, která se provedla, vlastně nebyla. Proto se musíme podívat na to, co se dělo delší dobu dozadu, nejenom na to, co dělala trojka, ale nepochybně i trojka vede, nese určitou odpovědnost a měli bychom vždycky prostě v takových případech dělat i ex ante hodnocení sociálních dopadů. A samozřejmě, že eh, musíme brát vážně naše rozpočtové odpovědnosti. Nesmíme opakovat chyby minulosti, abychom přenášeli dluh na příští generacím ohledem na demografický vývoj musíme eh, opatrněji zacházet s výdaje, protože máme teď více starších lidí už mimo eh, věk zaměstnanosti. Proto musíme prostě opravdu eh, pokračovat v těch úsporných programech, zacházet velmi úsporně s penězi. Potřebujeme i strukturální reformy, abychom řadu problémů vyřešili v návaznosti na sebe. A zatím ještě se neudělalo dost, abychom viděli gener- generování růstu, který jsme potřebovali. Někdo říká, že se mělo více investovat do veřejného sektoru, někdo říká zkrátka tady moc peněz. Není veřejných prostředků, není nikdy dost a proto tedy teď máme takové plány, aby se také nastartovaly soukromé investice. Chcem, eh, je důležité tedy vytvořit podmínky pro soukromé investice, tak, aby se znovu nahodila, nastartovala ekonomika, aby to vedlo k růstu a tvorbě pracovních míst. Pokud je o sociální aspekt toho všeho, pak eh, samozřejmě, že je třeba investovat rovněž do lidí, do lidských zdrojů, totiž to je důležitá součást konkurenční schopnosti a výkonnosti vůbec, protože velice často právě lidské zdroje jsou ze všeho nejdůležitější. Proto do lidí a do sociální politiky musíme investovat neméně, než kolik dělají takzvané tvrdé investice, finanční investice do infrastruktury. Od roku 2006 až doteď, samozřejmě to mluvím o dlouhém období a já jsem se ho osobně neúčastnila ani tady v parlamentu, už vůbec ne v komisi toho celého období ale eh, slyšela jsem, že situace ve Španělsku se před nějakou dobou velmi zkomplikovala. Zřejmě tomu eh, tady se věci nějak tak přikrašlovaly ve Španělsku. Eh, a já nevím, jak se se to dělalo na federální úrovni, na regionální úrovni a prostě byla to pravidla často, která ale nepřicházela z Evropy. Nicméně vlastně ta ještě dále zhoršovala problémy. Nebyl to problém kondicionality, ale vlastně bylo to něco, co by byl mohl řešit sám členský stát, protože ty problémy dělala samotná jejich vnitrostátní legislativa a to, jak se řešila. Samozřejmě, pokud jde o míru absorpce, je to věc velmi složitá Nemůžeme jenom e, odkládat pořád termíny plateb. Potřebujeme zajisté větší e, flexibilitu, ale musíme to dělat rozumně. Musíme se snažit věci zjednodušovat a e, zprůhledňovat tak, aby to bylo snazší pro členské státy ten celý systém provozovat. Je to vlastně systém jednotkových nákladů a doufáme, že prostřednictvím e, aktů v delegované pravomoci se nám podaří tady něco udělat a doufáme, že se to postupně e, bude dělat ve všech členských státech, ne že by se jim to všem líbilo, protože pro ně to znamená větší odpovědnost a budou muset také uvažovat o tom, jak ten ten vzorec uplatňovat. Ale my si myslíme, že v roce 2017 bychom měli už být schopni do značné míry zjednodušit náklady e, a zjednodušit tedy ty volby, které v této oblasti vznikají v evropských členských státech. Mělo by to umožnit také snížit e, chybovost, e, zjednodušit audity a zároveň i by to bylo všechno efektivnější, čili zabilo by se několik několik mohl jednou ranou a nebylo by třeba potom pozastavovat orgány a myslím si tedy, že by to bylo něco, co by vlastně prospělo všude a takové zjednodušení. A proto bych chtěla povzbudit eh, europoslance k tomu, aby ty zase eh, pobízeli své státy používat tyto možnosti zjednodušených postupů. Děkuji. Další na seznamu je pan Perinský, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, já mám jenom jednu otázku. Vy jste řekla, že to hlavní otázkou by nemělo být kolik, ale s jakým výsledkem. Nemáte pocit, že je tu ještě prostor pro položení otázky typu, jaké změny politiky. Protože než budeme něco řídit a kontrolovat, je třeba si ujasnit, co to vlastně bude, co budeme řídit a kontrolovat. A otázka je, zda máme politiky, které jsou už dobře definovány. Vy jste se zmínila o problematiky záruky pro mladé a říkáte, že budete zjišťovat, jaké jsou podmínky v jednotlivých členských státech, eh, což je potřeba k tomu, aby se nastartovaly eh, aktivity, které jsou třeba potřeba, ale nejsou eh, dobře navrženy. Pokud by vaše ředitelství bylo přizváno k tomu, aby kriticky vyhodnotilo celou řadu věcí v oblasti zaměstnanosti, by jistě mohlo velmi produktivně navrhnout způsoby a opatření, To tedy souvisí s tou myšlenkou, že eh, kohezní fondy by měly být lépe navázány na politiky, které probíhají tak, abychom dosáhli cílu Evropa 2020 minimálně z 75%. Ve vaší písemné odpovědi na otázku 1 se obávám, paní komisařko, že jste se málo odchýlila od obvyklého nazírání a ani tedy neberete v úvahu to, že tedy dojde k přeskumu strategie Evropa 2020 eh, za pár týdnů. Cílem Evropské komise by mělo být tedy dosažení změn a nikoli pokračování stejným směrem. Proto doufám, že se svými kolegy budete velmi aktivní při aktualizaci politik a mechanismů, které tedy samozřejmě nepovedou k tomu, že by se podařilo najít nové rozpočtové fondy. My op- musíme operovat uvnitř rámce, který máme k dispozici, a to včetně rozpočtových omezení. Ale přesto si myslím, že je třeba tedy velice kriticky zhodnotit politiky, postupy, mechanismy, které máme k dispozici. Například tedy ten investiční plán zmiňuje zaměření na malé a střední podniky tak aby byla nastartována eh, tedy takzvaná reálná ekonomika. To jsou všechno iniciativy, které by tedy měly být, myslím, brány jako naléhavé. Je to důležitější než tedy vylepšování stávajících postupů, které již máte. Děkuji. Paní komisařko? Ano, děkuji. Máte pravdu. Nestačí tedy jen se ohlížet za obdobím do roku 2013. Je tedy, třeba, že, je tedy pravda, že musíme neustále přehodnocovat eh, to, co nyní děláme. A my doufáme, že tedy námi navrhované úpravy zlepší situaci. Přišli jsme novými kondicionálními, které by měly podnítit určité strukturální reformy. a chceme také tady přijít s plány a vyhodnocením pro jednotlivé členské státy konkrétně. A tedy no, pak vydáme tedy ta konkrétní doporučení pro jednotlivé země. To je vlastně jediný způsob, jak dosáhnout pokroku. Musíme také nastavit priority jednotlivých aktivit. V rámci smlouvy máme určité zodpovědnosti, musíme na ně reagovat a myslím si, že občas nový pohled na věc může být velmi přínosný. Pokud jde o problematiku nezaměstnanosti v Evropské unii, se s tím počneme, eh, tedy z úrovně Evropské unie můžeme ovlivnit jen něco, ale politika zaměstnanosti je v rukou členských států a regionů. Jediné, o co se můžeme snažit, je vytvořit interní trh, který tedy eh, pomáhá eh, nebo vede k vytváření pracovních míst. Ale pravda je tedy, že je tu celá řada problémů, které je třeba řešit. Musíme investovat do snižování dlouhodobé nezaměstnanosti, takže tedy ta iniciativa záruky pro mladé je velice důležitá. Tento nástroj, eh, záruka pro mladé, eh, má k dispozici celkem 2,3 miliard přednostně byla, eh, byly vyčleněny další eh, čtyři a pokud se nám podaří urychlit uvolňování zdrojů z tohoto fondu, členské státy by měly brzy pocítit přínos. Nejde tedy o to, že bychom rozhazovali peníze, jde o to, aby členské státy začaly se strukturálními reformami, které povedou ke zlepšení situace na trhu. Velkým problémem Evropy je dlouhodobá zaměstnanost a my nechceme, aby se tato ještě zvětšovala. Proto se na to v příštích měsících soustředíme. Soustředíme se také na posilování kvalifikací a dovedností formou školení odborné přípravy. Jak říkám, většinou jsou tyhle nástroje v rukou členských států a regionů, ale my můžeme přispět a to je tedy jednou z priorit pro příští měsíce. A pracovní mobilita, to je tedy mobilita pracovní síly, to je další problém, pro něk, eh, zvláště pro některé lidi. A my tedy připravujeme podklady, včetně čísel, ze kterých jasně vyplyne, jaké politiky přispívají k volnému pohybu pracovní síly eh, mezi členskými státy. A doufáme, že pokud se nám podaří implementovat všechny tyto eh, iniciativy, naplní se i ta pracovní místa, která jsou dosud v Evropě volná. Je to více než 2 milion pracovních míst, které by bylo možné naplnit, pokud by tedy ta politika pohybu pracovní síly eh, byla pružnější. Pak by se dařilo kvalifikovanou pracovní sílu přilákat i od jinu. Eh, Jistě ale chápete, že tedy mám hodně úkolů. Rozhodně však tedy nám nechybí nadšení a myslím a nasazení a myslím, že to náš program také potvrzuje. Děkuji, paní komisařko. A já jsem ráda, že jste do věci vnesla novou dynamiku. Nyní pan Borgen. Děkuji. Chci také poděkovat paní komisařce a paní Ivanova za její dnešní prezentaci. Já mám otázku k ISF, ale ještě než ji položím, chtěl bych říct něco k té iniciativě zaměřené na nezaměstnanost mladých. Pro nás je to velice důležitá iniciativa. Vy jste zmínili, že jsou tu rozdíly mezi členskými státy. To je, myslím, evidentní. A právě z toho důvodu je velice důležité, abychom monitorovali eh, to, co se děje v jednotlivých členských státech. Je třeba, abychom řekli jasně, že nezaměstnanost mladých Evropy je opravdu skandál, je to žhavý problém. A pokud tedy členské státy mají k dispozici prostředky, musíme eh, zajistit že tyto budou vynakládány efektivním způsobem. Pokud o Evropský sociální fond, my jsme si vyslechli od eh, Evropského účetního dvora celou řadu různých eh, příspěvků na toto téma, na to, jak prostředky z fondu jsou vynakládány eh, na mladé, staré ženy, ale vždycky se vlastně vrátíme zpátky k tomu, že je velice obtížné vyhodnotit skutečnou efektiv, skutečný účinek vynaložených prostředků. A mě by tedy zajímalo, jestli existuje nějaký způsob, jak toto měřit. Pokud to není možné, tak bychom ty zprávy možná ani nemuseli vypracovávat. Je-li obtížné měřit efektivitu těchto zpráv. Případně se ptám, jestli by bylo možné najít nějaký nový způsob, eh, jak efektivitu měřit. Paní komisařko? Děkuji za vaši podporu. Pokud jde o iniciativu zaměřenou na mladé lidi, máte pravdu, pokud by se nám podařilo tyto iniciativy plně implementovat, tak eh, tady předpokladem je to, že to příslušné iniciativy se podaří rychle prohnat Evropským parlamentem a následně jej implementují i členské státy. Pokud je o dlouhodobé výsledky, o, tom tady, o to tady asi jde, dlouhodobé výsledky nebo dlouhodobý přínos financování z fondu ESF. Samozřejmě, že úspěch našich politik musíme měřit eh, podle toho, čeho se podařilo dosáhnout. K tomu používáme indikátory, které ukazují, zda jsme dosáhli nějakého zlepšení. Tyto indikátory jsou nedílnou součástí našich programů, ale také se musíme tedy zaměřit na konkrétní dopad eh, výsledků těchto programů. Jestliže proškolíme tisíc lidí, neznamená to ještě, že všichni najdou zaměstnání. A proto tedy musíme měřit skutečný přínos. našich investic. To bylo jasné, že tedy lidé, kteří prošli školením nebo odbornou přípravou, se skutečně zapojili do trhu práce a zůstali dlouhodobě zaměstnaní. To se tedy budeme snažit e, zaimplementovat do našeho nového programu. Za rok e, dva tedy Uvidíme, jak se věci vyvinuly. Samozřejmě i mezi tím budeme provádět eh, vyhodnocení. A doufejme, že díky tomu se nám následně podaří optimalizovat naše investice a uvidíme to, do jaké míry jsou užitečné. Lidé musí mít možnost vidět, čeho se nám podařilo dosáhnout, aby bylo jasné, že projekt integrace Evropy je skutečně legitimní a přínosný pro evropské občany. A potřebujeme přijít s indikátory, které to v očích občanů jasně ukáží. Dovolte mi jenom vrátit se konkrétně k mojí otázce. Já jsem se tedy konkrétně ptal, zdali můžeme tedy konkrétně měřit invest, účinnost investic Evropského sociálního fondu ve smyslu dopadu na jednotlivé eh, skupiny obyvatel. Ano, my se tím zabýváme v komisi, díváme se na závěrečná hodnocení toho posledního programu a v okamžiku, kdy tu analýzu budeme mít, tak uvidíme, eh, jak ty programy fungují v jednotlivých členských státech. Ještě pořád čekáme na některé údaje, abychom to závěrečné hodnocení mohli provést a to hodnocení určitě nebude eh, jenom prázdná slama, ale bude tam bude tam konkrétní věci, budeme to mít rozdělené na ty nejzranitelnější ve společnosti, co pro ně bylo uděláno, jaké byly výsledky a jaké jsou úspěšné příklady. Budeme to dělat podle jednotlivých oblastí investic, tak abychom měli ke každému podrobný popis situace. My doufáme, že se nám to podaří, ty údaje tady zhromaždí do konce března, poté začneme vypracovávat ta eh, hodnocení a analýzu já myslím, že my máme eh, stejné obavy jako vy, ale s tím, jak teď skončilo jedno období, tak se z toho musíme poučit, abychom mohli eh, zlepšit eh, dopad našich investic. Děkuji vám, paní předsedkyně, paní komisařko, já vám děkuji za, váš, za vaši prezentaci, je velmi obdivuhodné, jak se vám to podaří všechno, daří všechno zvládat. A já mám pocit, že jste skutečně dobře do toho vstoupila, do toho nového pracovního působení. Já si myslím, že v rámci tohoto udělení absolutoria, kdy se zabýváme minulostí, bychom eh, mohli se odvážit také určitého pohledu na Jde o to, jak se z minulosti poučit do budoucna vy jste popsala, ehm, všechny ty různé programy a co se tam v rámci nich dělá. My víme, že teď se to všechno ještě přeskoumáme, ale my si myslíme, že to hodnocení by mělo spíše eh, nemělo se odvíjet jenom od posuzování nějakých formalit, což samo o sobě také důležité, ale spíše bychom to měli poměřit podle těch dosažených dopadů. Abyste naprosto správně řekla, že potřebujeme mít lepší kontrolní systém, ale já nevím, jak by se to mohlo podařit ve všech českých státech vybudovat kontrolní systém, který bude opravdu znamenat, eh, že budeme schopni říct, jestli jsme dosáhli přidané hodnoty. Podle mě je to velmi těžké. A proto se chci zeptat, jestli právě ty různé programy a jejich rozmanitost nevede k tomu, že vlastně ta naše schopnost dosáhnout nějaké změny je velmi omezená. Já si myslím, že Neustále produkujeme různé předpisy a pokyny a fakticky eh, to tím hrozně komplikujeme, eh, kteří by ty peníze měli přijímat a do něčeho investovat. Takže já si myslím, že bychom se měli zaměřit na několik důležitých věcí, které jsou skutečně měřitelné i ve svých dopadech. A zajímalo by mě, co k tomu, co si o tom myslíte. Paní komisařko, máte slovo. Oké, dank u wel collega. Ja, de zorg... Uh... Děkuji vám. Vidím, že většina z vás na tomto výboru si uvědomuje potřebu dosáhnout eh, výsledků a být schopný ty výsledky měřit. K tomu vám eh, mohu pouze říci, že my si to také uvědomujeme, že těch eh, výsledků musíme dosahovat a že musíme být schopni prokázat, že jsme něco změnili. Já chápu, proč to všichni chcete vidět a chápu, že nikdo nechcete, abychom neustále obecně mluvili o tom, co všechno děláme, že tamhle nebo někde používáme eh, nějaké peníze a nezajímá nás moc, eh, co se s těmi penězi děje. Já si myslím, že je v zájmu nás všech, eh, abychom pomohli těm, kteří jsou ehm, v té společnosti na nejslabším, nebo jsou mm, sociálně nejslabší a potřebují od nás podporu opravdu jsme velmi rádi, že do toho eh, státy a regiony investují. Myslím, že se to prolíná činnosti celé řady aktérů. My eh, na našem místě chceme, aby členské státy měly programy, které jsou přizpůsobené jejich eh, cílům, aby to financování se jasně zaměřovalo na cíle, které jsou relevantní pro danou oblast. A aby to všechno bylo zaměřeno na eh, to, aby se lidé vrátili na pracovní trh, abychom zabránili předčasnému ukončování školní docházky, aby lidé dosahovali co nejlepší kvalifikace, abychom bojovali proti chudobě, anebo abychom snižovali míru chudoby. To všechno jsou priority ve všech těch oblastech a je to nedělnou součástí všech programů. Kondicionalita ex ante ale předepisuje několik strukturních požadavků eh, pro utrácení peněz eh, ve členských státech. My nechceme, aby ty peníze eh, zmizely v nějaké černé díře, abychom nevěděli, co se s nimi stalo. Takže bohužel musíme předepisovat určité podmínky Chceme mít zacílené priority, nechceme mít eh, obecné programy, eh, kde je milion různých cílů, ale my vůbec nevíme, jestli se eh, tím vytváří nějaká přidaná hodnota. Členské státy by měly vždycky nabídnout nějaké možnosti a potenciální cíle, které je možné spolufinancovat z evropského rozpočtu. A potom jde o tu výkonnost, protože všechny ty využité prostředky se potom eh, měří eh, z titulu té dosažené hodnoty. A ta závěrečná platba je učiněna teprve tehdy, když jsme si jistí, že ty předchozí výdaje byly správně řízeny. A to můžeme dělat eh, na základě těch nástrojů, které máme k dispozici. A všichni naši pracovníci jsou velmi motivovaní, aby na to dohlíželi, takže si myslím, že bychom neměli být úplně negativní. Snažme se na to eh, dívat eh, eh, pozitivně. Všichni mají hodně práce, já myslím, že všichni se snaží o zlepšení v rámci práce všech institucí, které se na tom podílejí. Děkuji. Tím jsme se dostali na konec naší výměny názoru s vámi, paní komisařko. Já bych ještě Eh, na vás měla prozbu, aby vaši spolupracovníci naposledy několik těch písemných stanovisek, například eh, k tomu provádění těch paušálních eh, finančních korektur, to je ta otázka 19 20, těch minus 5% pro Brusel hlavní město a minus 16% pro Abruzzo a dále pro Riochu, západně jižní Wales, Toskánsko a Sardinie byli bychom rádi, kdybychom k tomu ještě dostali nějaké informace na vysvětlení těch údajů, které tady jsou ten jak se může stát, že tady dochází tak velkým výkyvům. Já se na to vždycky ptám když eh, podle všeho to všechny ty orgány na místě to tak dobře zvládají, tak potom jak může docházet k takovýmto velkým eh, výkyvům. Takže byla rád, kdyby, vám to, kdyby nám to vaši spolupracovníci mohli hezky zdůvodnit. Ines má ještě něco? Děkuji vám. Já jsem vás chtěl také poprosit, jestli byste mi mohla dát něco písemně, a sice eh, vzhledem k tomu, že v těch tabulkách otázky, odpovědi na otázku 29 jsou uvedeny korekce. kde je uvedena paušální korekce z roku 2006, ale potom jsou tady údaje o Durinsku, kde ten sloupeček není vyplněn. Máme tady něco za federální stát. Jsou tady eh, sloupečky, kde ty údaje nejsou. Mě by zajímalo, proč to tam není. Znamená to, že ty orgány z té spolkové země neposílají ty údaje, protože jinde ty čísla máme. U Polska je stejný problém a Castilla Leon to také. Zajímalo by mě, proč jsou tady někdy v těch tabulkách prázdná místa u těch rizikových eh, faktorů. Znamená to, že v tom roce nic nebylo, nebo vám ty čísla nedodali, nebo eh, jakékoliv vysvětlení, které bych eh, k tomu mohla dostat. Dobře, takže to si také zapište. Děkuji vám. A teď eh, kolegyně Dlabajová se ještě něco zeptat. Thank you, commissioner. A děkuji, děkuji paní komisařko za všechny vaše odpovědi. Opravdu, jako všichni kolegové, jsem, eh, mě, na mě velice zapůsobily ty výsledky, efektivita, ukazatele fondu. Já jsem na začátku se snažila to rozdělit na části. Nejprve jsem se snažila to nazvat trošku jinak pro mě ta vlastně jsou dvě možné způsoby, jak se dívat na projekty. Jednu můžeme nazvat produktivní a druhé jsou ty, které se týkají eh, obecného prospěchu lidí. Tedy ta produktivní se snaží řešit sociální problémy prostřednictvím pracovního trhu a sociálních systémů. Tady mohou být určité Eh, podnikatelské záměry, kde potom bude zase viditelný výsledek, například počet sociálně vyloučených lidí, kteří najdou novou práci po školení, nebo počet eh, absolventů škol eh, v sociálně ohrožených oblastech, dlouhodobé zaměstnání, počet nových pracovních příležitostí díky novým investicím v konkrétním místě. Čili to je už takový podnikatelský způsob měření výsledků. Pak je ale druhá část eh, projektu, to jsou ty, které se týkají obecného blahobytu prospěchu lidí eh, a týká se to eh, standardu neproduktivní části obyvatelstva. A to podle mě tady je, tady hlavní kritériem je kvalita služby za vhodnou cenu. To vždycky bude těžko měřitelné a těžko se proto budou hledat jasné ukazatele. I když já bych byl, ráda byla první, kdo najde takové ukazatele. Já jsem eh, já mám ještě poslední otázku. Myslela jsem si, že ji položí někdo z kolegů, ale neslyšela jsem ji. A je tady ještě poslední dotaz a to už bude všechno. A týká se to Evropského fondu pro globalizaci, EGF náhodou ehm, jsem členkou pracovní skupiny, kde se eh, také rozhoduje o určitých žádostech. To bylo vlastně poprvé, když jsem viděla takový proces žádostí v pracovní skupině. A docela mě překvapilo, jak ty žádosti jsou rozdílné. Já jsem něco slyšela o Air France a o eh, spoustě milionů peněz na EDF, ale co mě více zneklidňuje, myslím si, že je třeba dávat si dobrý pozor, aby se nezdvojovaly stávající nástroje protože dnes máme příklady toho, kdy došlo k skvělé synergii mezi EGF, ESF a i místními opatřeními, ale prostě musíme pochopit tu synergii, aby to opravdu byla synergie a ne, aby se věci překrývaly. Jak tedy můžete zabránit tomu, aby se různá opatření nepřekrývala? A to už je z mé strany opravdu všechno. Děkuji, paní komisařka. Ano, děkuji vám. Děkuji eh, za to, že se tady ptáte, kladete otázky jakožto zpravodajka a vy vlastně tady rozlišujete mezi projekty, které se přímo týkají pracovního trhu, tedy z hlediska toho, jestli lidé mají nebo nemají práci. Tady zajisté se snáze uplatňují ukazatele, pokud si je nastavíme hned na začátku. U té druhé části je to složitější, ale i tak si myslím, by to mohlo jít. Může to být, pokud se zaměříme opravdu na welfare, tedy na prospěch lidí, na modernizaci sociálního systému. A o to nám tady jde, když říkáme well-being, welfare. To je samozřejmě subjektivní záležitost a my se musíme objektivně snažit eh, zajistit inkluzivní společnost, zapojit lidi do společnost, více se zaměřit na preventivní kroky, než abychom se snažili věci zachraňovat e, retrospektivně. Určitě tady musí být aktivní politika pracovního trhu, to je zásadní. Je mnoho talentovaných lidí, kteří třeba ten talent využívají jenom na 80% a každý by měl mít možnost využít svůj talent na 100%, protože to potom je ku prospěchu všech. Pokud bychom tedy dokázali všude v every členských státech takový sociální model zlepšit, bylo by to výborné, ale určitě musíme najít ukazatel, aby se dalo kvantifikovat. Na globalizační fond tedy máme zvláštní rozpočet, zvláštní položky rozpočtové, je to tedy eh, je, trošku jinde. A zase ohledně toho, zda se ty peníze využívají eh, efektivně a zda se náhodou peníze nebo ty snahy nezdvojují, zvlášť když peníze jdou z různých strojů. Já si myslím, že ten globační fond se používá efektivně, že obecně za to dá se říci, že se ty prostředky využívají na zmírnění situace těch, kteří se stali obětmi globalizace vzhledem k restrukturalizaci nebo vzhledem k něčemu jinému, vzhledem k tomu, že prostě se odstěhovaly pracovní příležitosti. Ale vždycky budou jednotlivci, kteří budou takovou, takovými oběťmi, kteří budou přicházet pro práci a právě tady chceme jim umocnit takové přemostění, které by je odvedlo, dovedlo k nové práci. Samozřejmě, že eh, z globalizačního fondu někdy jdou prostředky a zároveň jsou prostředky od jinot, ale já bych neřekla, že to je eh, duplikování, zdvojení, že naopak například třeba se dávají projekty na školení, aby někdo nepřišel o úplnou mzdu, zatímco se rekvalifikuje, tak dostává určitý příspěvek. A e, pak doufejme, ten člověk hladce přejde na, novou, na nového praco- e, zaměstnání. Tak to si myslím, že je docela dobré. A nemyslím si, jestli je úplně nutné, jestli to musí být e, financování v rámci jednoho projektu nebo z jednoho fondu. Já si myslím, že to klidně může být ze dvou fondů a možná je to pak trochu složitější pro vyučtování, ale jde to. Jestli kdybychom přišli na to, jak to udělat jednodušeji, bylo by to dobré. Ale myslím si, že toto teď momentálně není tak úplně priorité. Doufám, že jsem vám odpověděla dostatečně. Děkuji. Chce se vzít slovo ještě jednou Evropský účetní dvůr? Paní Ivanová, ano. Já mi potěšením. Děkuji, paní předsedkyně, opravdu jenom velmi struč, stručně. S velkým potěšením jsem si poslechla, jaké nasazení má paní komisařka v oblasti portfolia sociálních záležitostí a dovolte mi využít této příležitosti k tomu, abych informovala tento výbor o tom, že Evropský účetní dvůr pracuje velmi aktivně na celé řadě zpráv věnovaných problematice nezaměstnanosti mladých. Ta první bude odprezentována zanedlouho, minimálně tedy ještě tento rok. Děkuji. Děkuji, to je opravdu dobrá zpráva, která jistě všechny eh, zajímá. Já tady ještě Jednou děkuji zástupcům Evropského účetního dvora paní Ivanova a jejím kolegům a také paní komisařce a jejím kolegům eh, za spolupráci. My se těšíme na spolupráci i do budoucna. A dovolte mi eh, tady ještě se vrátit k problematice statistik eh, z toho, jak fungují operační programy. My jsme se tady trochu střetli v této věci. A já myslím, že tady je důležité požádat komisi v tom smyslu, aby nám nejenom odpovídala, ale v rámci těch odpovědí také tedy naznačila, kde vlastně hledat další odpovědi. My jsme například včera rozeslali takový dotazník a e, musím říct, že vždy, když dostaneme odpovědi včas, tak nám to velmi pomůže. Uvidíme se nejpozději za rok. Já vám přeju hodně úspěchů a děkuji za toto slyšení. Tím tedy e, se dostáváme k dalšímu bodu programu zvláštní zpráva Evropského účetního dvora číslo 20 z oblasti fungování ERDF v oblasti elektronického obchodování. Otázka tedy je, bylo to účinné? A já dávám před slovo panu zpravodaji. Vážená paní předsedkyně, vážené dámy a pánové, dovolte mi krátce schrnout nejdůležitější zjištění a doporučení Evropského učeního dvora v této věci. Elektronické obchodování umožňuje obchodovat jak se zbožím, tak službami po internetu. Přispívá k hospodářskému růstu a větší integraci jednotného trhu. Zvláště je, důle, je tedy tato možnost důležitá pro malé a střední podniky. Víme, že úloha tohoto typu podniků v Evropě roste, zvláště například z hlediska eh, toho vytváření nových pracovních míst. Je to tedy a je to funkce, kterou vždy oceňovala Evropská komise i Evropský parlament. Přesto malé a střední podniky využívají mnohem méně než velké podniky možnosti elektronického obchodování. A proto také této problematice byla věnována podpora z evropských fondů v roce, tedy v letech 2007 až 2013 bylo vyčleněno 3 miliardy. Do listopadu 2013 bylo z těchto prostředků očerpáno méně než 60% na konkrétní projekty. konečné tedy propočítání ukazuje, že to využití bylo v, na úrovni 55%. A teď je potřeba ještě zjistit, zda tato podpora byla účinná. My jsme za tím účelem proskoumali 30 projektů ve čtyřech zemí Itálie, Polsko, Řecko a Spojené království. A na základě tohoto přeskumu tedy šlo o projekty v celkové hodnotě 1,6 miliard euro, to je tedy z těch 3 miliard celkem. Dobrá zpráva je, že naše, náš přeskum ukázal, to, že tedy podpora Evropské unie přispěla významně k obchodování online. Malé a střední podniky takto prodávají své zboží i služby. Stávající legislativa tomu dává dobrý rámec. Většina projektů běžela hladce a výsledek odpovídal zadání. Co ovšem nebylo dostatečně oceněno, byla skutečnost, zdali tedy podpora evropského, evropsk, z evropských fondů vůči malým a středním podnikům přispěla i k posílení eh, politik členských států v této oblasti. A to proto, že eh, stávající nástroje pro kontrolu a dozor nestačí a členské státy se při kontrole zaměřují tedy spíše na výkon a ne na skutečné výsledky. A také tedy často hodnotí pouze podnikatelský záměr, který předloží hodnocený subjekt a nezabývají se kvantifikací cílů. Pokud jde o kofinancování projektů, došlo k výběru těch projektů, kde tedy byla prokázaná přidaná hodnota. Nicméně to se nakonec prokázalo jen u jedné třetiny projektu a proto můžeme eh, říct, že celá řada projektů měla i vedlejší účinky. Jsou to, byly to projekty, které by proběhly i bez spolufinancování a to se tedy týkalo minimálně těch 13 projektů z celkových 30. Dotazovaní také tedy e, se stěžovali na velice zdlouhavý proces schvalování a hodnocení. Obecně můžeme říci, že v oblasti elektronického obchodování, jako u každého typu obchodování, je třeba mít jasný cíl, jasné plány a také metodu, kterou budeme poměřovat dosažení tohoto cíle. My můžeme říci, že hodnocení výsledků nebylo prováděno dostatečně efektivně. A výsledky nebyly také vždy přesně měřitelné. Konečně tedy byly měřeny u méně než poloviny hodnocených projektů my jsme se chtěli vybrat projekty s co největší přidanou hodnotou a také nejslibnější z hlediska dosažených cílů, protože na ně, eh, tedy k ním jsme potom vyžadovali nejenom tedy finanční data, ale také systemická data. Ty by měl schromažovat příslušný členský stát a předávat eh, dál. Čili jde tedy o indikátory výsledků, indikátory dosažení cíle. A pak tedy eh, lze vyhodnotit to, zda se opravdu těch vytýčených cílů podařilo dosáhnout nebo ne. V tomto ohledu by bylo také užitečné, kdyby eh, členské státy hodnotili účinnost vynaleženého financování. a kdybychom tedy konkrétně vynaložené výdaje mohli přiřadit ke konkrétně dosaženým výsledkům. Komise ve svém stanovisku hovoří o tom, že takováhle, dosáhnout takovéhle korelace by bylo náročné, ale to by nás nemělo odradit. Takže, vážené, vážení kolegové, kolegyně, vážení poslanci, děkuji za vaši pozornost. Děkuji. Za Evropskou komisi pohovoří paní Vyčeva. Má slovo. Uh, děkuji, eh, paní předsedkyně, děkuji také účetnímu dvoru. My jsme velmi rádi, že obecně eh, řečeno efektivnost podpory byla eh, posouzena velmi pozitivně. My jsme ve shodě tom, že služby na internetu přinášejí nebo podporují hospodářský růst a vzhledem tomu, že o to nám jde především, jak už je o vytváření pracovních míst, tak si myslíme, že tato podpora je potřebná. Mě by eh, teď tedy k těm eh, kritikám, které eh, zazněly která eh, se, která se týkala zejména výběru těch projektů, které podnikají členské státy. My se asi zhodneme na mnoha z těchto eh, výhrad, na kterou pozorňuje účetní dvůr. A skutečně v rámci sdíleného řízení mnoho z těch činností je na členských státech, nicméně komise je tady přítomná, aby monitorovala eh, situaci a zajistila, že všechno řádně kontrolováno a také eh, musíme fungovat ve velmi přísném právním rámci a ten, který tady fungoval od roku 2007 do roku 2013, neumožňoval povinné ukazatele, což od roku 2014 už v rámci kohezních politik eh, je možné. A kromě toho paní rozdíly v tom, jak odlišovat na úrovni projektu výsledky a platby, nebo eh, jak můžeme měřit eh, dosahování cílů a jestli je možné to podmínit eh, při provádění plateb na úrovni jednotlivých projektů. Tam totiž sledujeme hlavně výstupy. Ale to už je na řídícím orgánu, aby jasně propojil výstupy s výsledky. A to by eh, se mělo eh, projevovat už v eh, výběru těch projektů. Proto si myslíme, že bychom měli posílit monitoring toho, jak členské státy provádějí kritéria na výběr projektů. V tomhle období chceme velmi přísně monitorovat, jak se nejprve ustaví pravidla pro výběr projektů, a potom v rámci celého programačního období chceme zkoumat relevantnost těch ukazatelů, které tam jsou vedeny, jak je to propojeno s cíly nebo těmi změnami, kterých má být dosáhnout a spoleháme se tedy na jednání na úrovni programu. co se týče měření výsledků, tady musíme zajistit, aby fungoval správný systém eh, přijímání informací. V tomto novém období jsme ustavili systém každoročního vykazování. Bude to platit od roku 2016. Do určité míry jsme to měli už v tom předchozím období, ale těžko se to porovnávalo tak, také proto, že jsme neměli společný povinný standard, tedy ten povinný ukazatel, protože eh, ty ukazatele jako povinnosti eh, byly vytvořeny teprve následně. A abych nehovořila příliš dlouho, vzhledem tomu, že tady mám odpovídat země na otázky, tak eh, bych chtěla jenom dodat, že co se týče strategického směřování což také objevilo v těch komentářích, musí být eh, více skoordinováno, například digitální agenda pro Evropu. Přišla teprve později, ještě předtím, než eh, bylo zřízeno strategické směřování. Teď už je to zabudováno do národních strategických plánů. tomto okamžiku je to kondicionalita ex ante. Takže my se snažíme eh, pozbírat co nejvíce relevantních informací za to předchozí období, ale ještě se pořád potýkáme s hodnocením toho předchozího období. Děkuji vám za pozornost. Vielen Dank, der Kollege Balčitis, bitte. Děkuji, pan Balčitis, na slovo. Ačiū, german pirmininkė grimi eh, kolego. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Především bych rád poděkoval panu Heriksovi, který je tady za Evropský účetní dvůr, za to, že vypracoval poměrně zajímavou zprávu. Jak všichni víme, malé a střední podniky jsou páteří evropské ekonomiky a na nich závisí hlavně růst a pracovní příležitost. Proto tato, tato zpráva je tak důležitá. Minulý týden se, eh, měsíc jsem předložil pracovní dokument ke zvláštní zprávě. Podpora ERDF pro SME, zda v oblasti elektronického obchování to bylo efektivní a potom další zpráva, která se týká podnikatelských inkubátorů, jsou si tedy trochu podobné. E, Evropský účetní dvůr, tedy už tady byly zmíněny výsledky této zprávy, které nejsou příliš konkrétní. 3 e, miliardy euro se vynaložily v období 2007 až 2013 Zástupce, zástupkyně Evropské komise dnes uvedla, že v tomto období nebyly žádné eh, povinné obligatorní požadavky, což jsem slyšel trochu s údivem my vyčlenujeme poměrně značné finanční prostředky na konkrétní záležitosti a na hlavním cílem bylo, abychom se dostali z krize a právě malé a střední podniky jsou základním pilířem pro budování eh, pracovních příležitostí. V této zprávě se také praví, že není možné posoudit, jak tato podpora přispěla k dosažení eh, konkrétních eh, eh, cílů pro malé a co konkrétně to přineslo malým a středním podnikům. My předtím, my, my vlastně nemáme dost informací a proto je těžké posoudit, čeho se konkrétně v této konkrétní oblasti dosáhlo. Proto si myslím, že pro budoucnost budeme muset najít takové řešení, aby naše práce tady v Evropském parlamentu i v Evropské komisi byla snazší. Musíme se eh, domluvit o hlavních komparativních ukazatelech, které musí budou předkládat eh, členské státy. Pokud členské státy příslušné informace a data nebudou předkládat, pak eh, neoprávněné vyplácené finanční prostředky budou muset vrátit do rozpočtu Evropské unie. Já eh, schvaluji veškeré závěry a doporučení, která obsahuje práva Evropského účetního dvora. Rád bych pouze eh, vyslovil ještě několik poznámek a návrhu. 10 z 30 eh, spolufinancovaných programů se dalo realizovat dokonce bez financování z Evropské unie. Znamená to, že my jsme poskytli finanční prostředky tam, kde to nebylo až tak moc nutné. Pět z těchto projektů byly zahájeny předtím, než bylo vůbec vyrozumění o grantu a některé dokonce předtím, než byla podána žádost o financování. Takže je třeba zajistit, že při, při takové žádosti je třeba zároveň přiložit i podnikatelský záměr a ukázat také, jakou přidanou hodnotu pro eh, Evropskou unii to bude znamenat. Více než třetina projektů neznamenala žádný velký eh, hospodářský přínos. Zástupkyně komise řekla, že nemůžeme zasahovat do eh, řízení výběru projektu a to nemusíme dělat. A mu stačí, abychom měli konkrétní cílek, které musí dosahovat každý žadatel který se ukládá se uchází o prostředky z EDB, z ESF nebo EGF. Také je třeba nastavit taková doporučení, takové guidelines, že pouze projekty, které by přinesly největší hospodářskou přidanou hodnotu pro malé a střední podniky, aby byly přijaty. Čili aby opravdu to byly ty projekty, které plní cíle digitální agendy. Nejsou tady ale patřičná opatření ze strany komise, proto nemůžeme dost dobře posoudit, do jaké míry poskytnutá podpora pomohla dosahovat cílů eh, informační společnosti a kolik to dalo malým a středním podnikům. Proto v budoucnosti by měla komise vytvořit zcela konkrétní systém, který je třeba, aby znali i členové Evropského parlamentu, protože teprve pak budeme schopni poměřit mm, pokrok eh, jednotlivých členských států při absorbování eh, financování z Evropské unie. Protože nakonec my všichni máme co dělat s výběrem a schvalováním projektu. Děkuji. Děkuji. Někdo další se o slovo nehlásí. A teď je otázka, jestli účetní dvůr chce ještě jednou něco říct k tomu pracovnímu dokumentu nebo zástupce, dokumence, eh, zástupce komise. Paní Večeva, prosím. Uh, thank you very much. Já vám mnohokrát děkuji za tyto poznámky. Možná, že eh, opatrností můžeme říci, že teď na další eh, programovací období už můžeme říci, že je eh, velice jasně nastavená vazba mezi efektivitou a finanční prostředky, čili ty výsledky. Takže pokud ty základní cíle v rámci prioritní osy nebudou do, si, docíleny, pak můžeme požadovat finanční korekci, což pro další generaci programů představuje velkou změnu. To je jedna věc, kterou jsem chtěla říci. Pokud je o ukazatele výsledků, musíme být také opatrní, protože někdy do věci zasáhnou vnější faktory. Výsledky totiž neobráží jenom efektivitu investic, ale i další faktory. Proto pokud uvalíme povinnost korekce na určité projekce a budeme mluvit jenom o výstupech, pak možná to může být napadené, to by možná nebyl zrovna opatrný přístup ale v naše korekce mohou být zaměřené na členský stát, protože členský stát eh, je odpovědný za to, abychom provázali očekávané výsledky s potřebnými akcemi, které je třeba podniknout, aby se toho dosáhlo. A pak ten proces výběru je velmi důležitý. Čímž vám velice děkuji za vaše poznámky, s nimiž všemi ze srdce souhlasíme a přesně tak, jak říkáte, měníme naši politiku a budeme se snažit postupovat velice opatrně, budeme poskytovat veškeré informace každoročně i Evropskému parlamentu nebo na základě vašich požadavků, mm, co se týče výsledků v novém období, a tak z běžného období. Děkuji. Labai labai trumpai. Tai tikrai labai ačiū už tuos gerus patikinimus. Děkuji eh, eh, za vaše ujištění o tom, že obdržíme o deformace od vás. A konečně. Neměli bychom se bát, chtít po členských státech, aby skutečně eh, dostali těmto indikátorům. A pokud se jim to nepodaří, měli bychom se snažit zjistit, z jakých důvodů to bylo, ať už jsou to důvody objektivní nebo subjektivní. My se musíme řídit jedním principem. Pokud peníze nejsou využity způsobem, který byl původně naznačen, měly by být vráceny. Přesně tak, říká paní předsedkyně. Přesně tak. Neměli bychom být zbytečně mě, měcí. Za Evropský účetní dvůr. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi jenom schrnout takové pozitivní rezimé z mojí strany. Dívám se pozitivně na to, že zástupkyně komise přivítala naše stanovisko a tam obsažená doporučení. A děkuji také panu zpravodaji, že to zohlednil ve své zprávě. Chci tady ještě jednou zdůraznit, že se díváme velice optimisticky na nové programovací období, přičemž důraz klademe na orientaci na výsledky. Nejde jenom o to, aby tedy jsme se zaměřili na výkon, ale musíme také zdůrazňovat jeho význam. Proto mi připadá důležité to, co tu právě řekla kolegyně z Evropské komise, totiž, že pokud se nepodaří dosáhnout cílů, budou uvaleny sankce, například budou pozastaveny platby. A díky tomu můžeme vyvíjet tlak na kvalitu produktů a zajistit skutečně kvalitní přínos. Děkuji. Je škoda, že o zprávě nemáme možnost debatovat intenzivněji, protože je to první zpráva svého druhu. Ale já myslím, že my už jsme tedy vytíženi až na hranice naší kapacity, což bohužel musím přiznat. Děkuji velice a teď se dostáváme k dalšímu bodu programu. Budeme se bavit o tématu z oblasti zemědělské politiky. Jde o reformu sektoru mlékárenství a projednání návrhu stanoviska. Nejprve tedy dám slovo kolegu Nikosanovi, který představí návrh svého stanoviska. Ano, je to tedy návrh stanoviska vypracovaný na, zá, na základě zadání a výboru pro zemědělství a rozvoj venkova. Konkrétně jde o situaci v odvětví mléka a o to, jak funguje tzv. mléčný balíček. Dovolte mi nejprve představit výchozí situaci. V roce 2009 Evropská unie rozhodla o tom, že postupně zruší mléčné kvóty, celý ten systém v Evropské unii a zavede takzvaný mléčný balíček, který by měl pomoci farmářům z oblasti mlékárnství s přechodem na nový systém. Nyní tedy komise k tomu vypracovala zprávu kde hodnotíme, jak se nám celá věc zdařila. Já tedy nejprve zdůrazňuji, že zpráva komise je vlastně už zastaralá, ačkoliv byla teprve vytištěna. A víte tedy, jak se vyhrotila situace v sektoru loni na podzim. A můžeme říci, eh, že tedy eh, přesto tedy zpráva eh, komise nabízí jaksi takový růžový obrázek vývoje v sektoru mlékárenství, což je v příkrém rozporu se situací v praxi. A teď, je, teď tedy, když se zaměříme na to, jak to vypadalo se sankcemi a proti sankcemi, musím říct, že to jenom poukazuje na to, že největší problém, se kterým se potýkáme v sektoru mlékárenství v tuto chvíli, je, je právě tady nestabilita cen. Proto tedy já ve svém návrhu stanoviska zdůrazňuji, eh, jak vítané je tedy zakládat takzvané eh, observatoře vývoje na trhu, nicméně tyto by skutečně měly být účinným nástrojem, který bude generovat eh, skutečně užitečné informace. abychom se tedy ujistili, že předávaná informace jsou správné. A nyní tedy eh, několik aspektů stanoviska. Vzhledem k výkyvům cen a k tomu, že tedy systém zatím nebyl schopen eh, se přizpůsobit vývoj na trhu, bychom se opravdu měli vyhnout tedy jakémukoliv dalšímu eh, nepříznivému vývoji, to znamená, máme před sebou poslední rok, kdy ještě platí systém mléčních kvót a měli bychom se vyvarovat jakýchkoliv změn tohoto systému. Ve chvíli, kdy komise vypracovávala celý ten legislativní balíček v oblasti mléka, měla na paměti obec, některé tedy obecné cíle, které se například týkají vztahu mezi jednotlivými producenty mléka a potravinářským průmyslem. Ovšem celému tomu legislativnímu balíčku chybí konkrétní cíle a není tam také tedy dost indikátorů toho, jak dlouho trvalo dosáhnout určitých cílů. Já bych byl rád, kdyby to komise mohla vyjasnit. A konečně bych také měl zmínit, to, že tedy eh, zpráva o dosaženém vývoji, kterou komise plánuje zveřejnit v roce 2008, 2018, promiňte, přichází příliš pozdě, zvláště z pohledu nejnovějšího vývoje, proto bychom se měli snažit věci uspíšit, tak aby tato zpráva byla k dispozici během dvou let. Poté, co přestane fungovat systém mléčních kvót, čili měla by být k dispozici v roce 2017. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 27. ledna. Hlasovat se bude 24. února. A já teď tedy rád odpovím na jakékoliv vaše otázky. Děkuji. Zase tu máme problém tím, že nám vlastně vyprší čas. Často je to tak, že ve chvíli, kdy je nějaká zpráva zveřejněná, je už vlastně zastaralá a pokud jde o sektor v lékárenství, tohle je tady dlouhodobý, dávný problém. A já nyní tedy dávám slovo pro další vystoupení. Děkuji. že má možnost vyjádřit se k legislativnímu balíčku v oblasti mléka a k návrhu zprávy. Víte, že celý balíček eh, tady byl zaveden v roce 2009. By successive eh, further legislative changes and the, and the latest reform of the CAP. In fact, um, There are four points, all of which um, a teď tady bychom se měli zaměřit na zlepšení role producentů v tom uh, řetězci. To je velmi aktuální záležitost, jak je vidno z dnešní diskuze, souvisí to s podmínkami na trhu s mlékem a s klesajícími cenami a čím dál tím více to vychází najevo. A já souhlasím s panem zpravodajem tom, že musíme udělat něco na evropské úrovni, abychom eh, eh, vytvořili patřičnou přidanou hodnotu v tom řetězci, protože eh, zatím se to konzumuje, nebo je to ku prospěchu zejména malou obchodu. A ta situace ve Spojeném království je velmi názorným příkladem, jak to funguje. Ta zpráva se datuje z loňského roku, z června. A jsou tam obsažené informace až do března 2014, což znamená, že teď už jsme o rok dále a já souhlasím eh, s tím, že to je zastaralé, ta situace se od té doby změnila. Situace na trhu se dnes liší eh, docela podstatně od března 2014 a to uvedeme také v tom návrhu eh, stanoviska. A dále celá řada kroků těch producentských organizací a členských států také tu situaci změnila, takže my chápeme, že je potřeba pravidelně aktualizovat eh, tu situaci a rádi to budeme dělat. Dovolte mi ještě několik slov o situaci na trhu. Myslím, že mm, v tom stanovisku toho je uvedeno o situaci na trhu poměrně hodně. To, co se stalo od loňského léta, je eh, v podstatě následující eh, vývoj. Došlo k přebytku eh, nabídky na trhu, zejména eh, v Číně, to ještě bylo znásobeno embargem vůči v Rusku, ale já říkám znásobeno nebo zesíleno. My jsme eh, toho názoru, že embargo Ruska nevedlo eh, k této krizi sama o sobě, sama o sobě pouze se ta krize tím trochu zvýraznila. A myslím si, že to nemůže nějak ohrazit to velmi dobré postavení, které má náš mlékárenský sektor. My jsme velmi konkurenceschopní a proto naše dlouhodobé výhledy nejsou eh, úplně tak špatné. Například i podle organizace, Světové organizace pro potraviny, podle Světové banky eh, a vzhledem tomu, že vzrůstá kupní síla v Africe, tak to znamená, že bude zůstat i poptávka po vysoce kvalitních mlékárenských výrobcích z Evropy. Řada firm a producentských organizací přijali tu nabídku, která vyplývá z mléčného balíčku. Líbí se nám to nebo ne? Mělo by to být víc té poptávky potom a my se snažíme to zpropagovat všemi možnými způsoby aby soukromý sektor využíval ty možnosti, které jsou jim nabízeny a využil své vyjednávací moci. Když ceny byly vysoké, byly skutečně nesmírně vysoké, bylo dosaženo rekordních cen v globálním měřítku, tak možná proto neměli tolik motivace, ale teď, když ceny jsou nižší, tak my si myslíme, že možná producenti začnou litovat toho, že nevyužívali ty možnosti, které jim legislativa nabízí. Ale podstatě je to jejich volba, my v komisi k tomu nemůžeme nutit, aby se združovali. Možná, že jim to teď pomůže, jak víte, začalo to u mléka, ale eh, dnes máme eh, podobné nabídky i v jiných sektorech, například u hovězího masa a u obilovin. Takže eh, podobné možnosti budou mít producenti i v jiných oblastech. A teď ti dovolte jenom velmi stručně, abych se zmínil ještě o několika věcech eh, ve stanovisku. Ano, pokrok je nezbytný. Ta míra ehm, přijímání nebo využívání toho je zatím zklamáním. Já také vítám to, co tady bylo řečeno, a sice, že za žádných okolností dnes se situace o něco horší než bylo loni, že bychom měli spochybňovat rozhodnutí, které bylo přijato, neměli bychom se vracet k těm starým praktikám, kvota, kvoty skončí za několik týdnů po více než 30 eh, letech a nikdo by to neměl spochybovat. A stejně tak eh, souhlasím eh, souhlasím s tím, co bylo řečeno, že bychom neměli změkčovat ještě ty podmínky pro hladké přestání, pro to přechodné období. Nic se s těmi podmínkami v těch posledních deseti týdnech existence kvót jít nebude. A také bych eh, vás chtěl ujistit o tom, že ta takzvaná pozorovatelna pro eh, sektor s mlékem eh, byla velmi užitečná. Díky tomu máme velmi užitečné informace nejenom z veřejné zprávy ve členských státech, ale také od ekonomických subjektů. Pravidelně tady združujeme řadu lidí, kteří se vyznají v mlékárenském průmyslu Díky tomu máme velmi dobrý přehled o tom, jakým směrem se věci vyvíjejí. Trochu kritičtěji se stavím k, k tomu bylo o nedostatečnosti těch nástrojů, které máme na to, abychom reagovali na ruské embargo. S tím souhlasím. Myslím si, že společná organizace trhu má eh, nezbytné nástroje. My jsme zareagovali od srpna na to embargo, přijali jsme řadu aktů přenesené pravomosti, zejména vzhledem na ten mekarenský sektor, takže jsme se začali naši pomoc zejména na pobaltské státy a na Finsko. Takže nezdílím eh, to poměrně kritické stanovisko k používání těchto nástrojů. I tak ale samozřejmě se to všechno odvíjí od toho, jestli na to je dostatek peněz a největší pokrok podle, nebo největší e, změna je v tom, že teď je těch peněz méně, protože se více prostředků přesunulo na přímé platby a rozpočet, který teď komise má k dispozici, aby podnikla něco mimořádného, je velmi omezený. V podstatě jediný, co komise, jediné, co komise má, je krizová rezerva. Až dosud tedy během roku 2014 jsme Eh, myslím, tu situaci zvládli poměrně dobře. Děkuji vám za pozornost. Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt mal eine Frage zu Punkt 12. Já bych ještě ráda slyšel odpověď na otázku 12, protože tady se e, hovoří o podporách mléčnému sektoru e, v znevýhodněných regionech a jestli se má zachovat anebo e, navýšit. Co to znamená přesně v peněžním vyjádření? E, Znamená to, že se potřebujeme představit nějaký nový program. S tím bychom něco udělat. Petr, chce tam něco říct? Um, I don't intend to say... Já nemíním říci, že potřebujeme nové programy a nebo úplně nové peníze na to. Je to spíše pro orientaci, pro zdůraznění těch stávajících nástrojů které v rámci společné zemědělské politiky existují. Mohu, mohu vám teď položit tu otázku, co to vlastně má znamenat? Ano, já vám na to rád odpovím. Tyto zmínky, tyto odkazy eh, jsou na možnosti, které už tady existují teď v tomto okamžiku je nárok v Evropské unii, který má každý členský stát eh, na, eh, program, na podporu a na rozvoj eh, venkova, program příslušný, který je zaměřený konkrétně na mlékárenství. Většinou toto podpory představují přímé platby a v rámci těchto systémů ještě možné, aby členské státy dali ještě top-up, něco navrh k tomu, pro mlékárenství, mléční, tento, toto odvětví, čili vlastně mají tu eh, obálku na sedm let a z toho to mohou vzít. Mohou dát zvláštní podporu pro toto odvětví z této obálky, pokud dokáží eh, dokázat, eh, pokud dokáží tedy, že to je zapotřebí. To vám nemůžu teď konkrétně ukázat, ale máme spoustu statistických údajů a máme spoustu takových oznámení ze strany členských států a bude to funkční od června toto Um, roku. A zase, pokud je o programy rozvoje venkova, každý členský stát má svoji obálku a zase je tady mnoho možností, jak konkrétně zacílit podporu na ty oblasti, které jsou v méně příznivých podmínkách, včetně těch, kde je v méně příznivém stavu i mlékárenství. V rámci více, je to v rámci víceletého finančního programu, čili Čili to nejsou nové peníze, jsou peníze, které už v těch obálkách jsou. Ja, es tut mir leid. Paní Kalbach, já jsem že jsem přišla tak pozdě, ale my jsme teď na NV měli hlasování a určitě víte, jak to, eh, co to znamená. Jenom k těm znevýhodněným regionům, já si myslím, že bod 12, o kterém tady byla řeč, že bychom eh, měli ponechat. My potřebujeme nějaké následné nařízení nebo následnou úpravu té situace. Víme, jak obtížné je produkce mléka i v těch běžných regionech. A já bych chtěl čas upozornit na to, že s kolegou Torem a de Castro tady máme eh, jedno, jednu schůzku nebo eh, akci, která souvisí s sektorem mléka od 18.30 a tam se o tom určitě také budeme bavit. Chtěli bychom, aby byla zachována produkce mléka ve znevýhodněných oblastech Nechceme, aby eh, existovaly regiony, kde žádné zemědělství nebude. A to určitě nebude možné bez nějaké podpory, nemusí to vždycky být nové prostředky, spíše půjde o přerozdělení těch stávajících. Genau. No. Ano, přesně tak. Myslím, že to je jediný fond, eh, který znám, který 10 milionům příjemců eh, rozděluje až 90 miliard eh, euro. Jestli jak málo peněz je tady na hlavu vypláceno. Já se nechci plést do zemědělství, není moje specializace, ale kompetenci tohoto výboru, kompetence tohoto výboru by se měly došiřovat. Myslím, že ty zemědělské věci byste měli řešit s vašimi kolegy z zemědělského výboru. My se v tom nevyznáme, já jsem sama lajka, rozhodně na tom trvám, že eh, ze mě nikdy žádný odborník nebude. Takže bychom se měli držet kompetencí tohoto výboru. Myslím, že i tak máme hodně práce a neměli bychom zasahovat do působnosti jiných výborů. Má někdo? Ať samozřejmě všem těm horským eh, zemědělcům přeji hodně štěstí. Když se podíváme, kolik peněz dostávají, tak je to trochu zvláštní, že se tady podporují systémy, které jsou velmi ne, eh, odlišné. V České republice například 1,2% příjemců dostává 23% všech prostředků anebo někde jiné 2% těch příjemců dostává 31% eh, eh, podpory. Tak si myslím, že eh, toto je skutečný úkol, který by měli zemědělci vyřešit. Už bychom si měli radši skončit. V tom novém, té nové podobě zemědělské politiky jsme se o to pokusili. Byli to vlastně zástupci vaší politické skupiny, kteří z části nesouhlasili s tím, že by se stanovil maximální strop pro vyplácení té podpory, jak by to ráda měla eh, levicová část toho parlamentu. A teď jsme se dostali do diskuze, eh, kterou jsem tady vůbec mít nechtěla. Petry. I 100%. Já na 100% s vámi souhlasím. Pokud je o mandát tohohle výboru, dovolte mi, abych eh, tento jazyk znovu převedl na takový ten jazyk kontroly a zároveň se vyjádřím ve jménu všech těch rolníků ve vysoce znevýhodněných oblastech v Evropě postupy. Pár takových máme. Když říkáte, že snad nemá moc velký smysl, když rozdělujeme tyto peníze mezi tolik a tolik rolníků, že prostě pak je to hodně málo pro každého a zase tedy ty peníze vynakládají dobře. Já bych řekl, že díky tomu ty krávy žijí. V některých dalších případech bychom mohli třeba využít eh, miliardu euro a postavit most, který nebude fungovat. Proto si myslím, že naopak jsou to velice dobře vynaložené finanční prostředky. Pokud ty oblasti nadále žijí, pokud tam jsou farmáři a pokud tam je dobytek, protože nás to tolik nestojí. A hrozně těžko je změřit, jakou bychom utrpěli ztrátu, kdybychom neměli tuto společenskou zemědělskou politiku a druhý pilíř, z něhož se financují programy rozvoje venkova. E, tak to tedy, tedy se hezky stýká svět agry a rozpočtové kontroly. I mně e, to připadá jako velice vysoce zemědělské stanovisko, když se na to dívám z hlediska našeho výboru, ale chci vás ubezpečit, že tato spojitost tady existuje. Der alte Satz von Mao ein, von den Landwirten lernen heißt Siegen lernen. So, da war es ein bisschen anders. Takže možná, kdybychom se poučili od zemědělců, tak bychom eh, se mnohé dozvěděli. Já myslím ale, že eh, se mnohé dozvíme i tady. Já jsem spokojená s vaším slibem že dojde ke zlepšení. O nic víc ani nežádám. A tím se dostáváme ke konci našeho zasedání. Sejdeme se znovu zítra ráno v 9. Přeji pěkný večer.